Vážené dámy, vážení pánové, milá paní kolegie Pitero, máme tady dva členy, ne, i kolega Denis je tady, takže můžeme začít. Srdečně vítejte na našem zasedání výboru pro rozpočtovou kontrolu. Podle obsazení vidíte, že zjevně existují nějaké eh, Problémy s počasím, že se asi nemohli všichni dostat letadlem do Bruselu. Eh, Eh, sdělení předsedkyně. Eh, jazyky, do kterých je tlumočeno, máte vytištěno a jako vždy je toto zasedání webstreamováno a tím se dostáváme k bodu číslo 3 a to je výroční zpráva o ochraně finančních zájmů EU za rok 2015, boj proti podvodům. Na to velice vítám paní místopředsedkyně Evropské komise. Eh, vítejte, paní komisařko Georgieva, těší nás, že jste tady, máme tady také zástupce OLAFu a paní místopředsedkyně, hned vám uděluji slovo, prosím pěkně. Děkuji, paní předsedkyně, za to, že jste přivítala kolegu z OLAFu a mě k vystoupení o výroční zprávě o ochraně finančních zájmů EU. Rozhodli jsme se, že schrneme své vystoupení do krátké PowerPointové prezentace. A ten formát jsme zvolili, protože máme pocit, že jsme dosáhli jistého pokroku také za pomoci tohoto výboru, pokud jde o strukturu této zprávy, takže jednodušší identifikovat klíčová sdělení a potom vést rozpravu s poslanci. Poprosím o první slide. Jak víte, toto je zpráva, která představuje práci, kterou každý rok dělá komise a členské státy v oblasti boje proti podvodům a nesrovnalostem. Chceme se zaměřovat především na zdravé finanční řízení a chceme postupovat zacíleně a to je zásadní. Pokud chceme mít v Evropě více růstu a investic, musíme vycházet z toho, že budeme dobře využívat peníze evropských daňových poplatníků. V uplynulých letech na základě rad a poznámek Evropského účetního dvora i parlamentu jsme v komisi a v členských státech přijali celou řadu iniciativ, abychom vylepšili ochranu finančních zájmů EU. Ve zprávě uvidíte, že uznáváme, že máme legislativní, administrativní, organizační a kooperativní opatření. Takto se snažíme rozčlenit jednotlivá opatření, abychom k ním mohli dobře přistoupit. Pokud se podíváte na další slide, tak tady se omlouvám za to, že je to tak drobným písmem, doufám, že to máte vytištěno. Tady schrneme ty nejdůležitější politické iniciativy na úrovni EU. Pokud jde o výdaje, tak po eh, revizi finančního nařízení v roce 2015, tak od ledna 2016 jsme zavedli transparentnější a efektivnější systém identifikace evropských eh, ekonomických operátorů. Máme meziinstitucionální panel, který má nezávislého předsedu a na základě doporučení tohoto panelu jsou přijímána rozhodnutí o administrativních sankcích, například vyloučení nebo finanční pokuty a to je potom tedy přijímáno v institucích, agenturách a dalších subjektech. A cílem je zajistit, aby všichni měli právo být vyslyšeni a aby byl dodržen princip proporcionality. V roce 2015 komise přijala balíček čtyř prováděcích eh, nařízení a čtyř nařízení přenesené pravomoci v oblasti sdíleného řízení, pokud jde o víceletý finanční rámec 2014 až 2020 s cílem zlepšit kvalitu a konzistentnost informací předávaných členskými státy, aby zároveň administrativní zátěž eh, byla zachována na minimální úrovni v členských státech. Potom jsme také dosáhli velkého pokroku, pokud jde o EPO, o Evropského prokurátora. Dosáhli jsme skvělého výsledku, byla to těžká, obtížná cesta, ale dosáhli jsme pokroku, který nám dává naději, že politická dohoda je v dosahu tady na prosincové radě. A chci také v této věci poděkovat parlamentu za podporu. Na příjmové straně zrevidované nařízení 51597 o vzájemné finanční podpoře v oblasti cel nám vytvoří nový nástroj, který nám pomůže zesílit a zefektivnit boj proti celním podvodům. Budeme moci lépe vystopovat původ kontejnerů, které přijíždějí do Evropské unie, abychom mohli zintenzivnit boj proti celním podvodům, jak na úrovni EU, tak na úrovni členských států. Pokud jde o tyto operace, tak eh, ty vedl Olaf v roce 2015. Zájemná pomoc, to je velmi důležitá věc při odhalování nesrovnalostí v transakcích s určitými typy zboží. A komise nadále aktivně implementuje akční plán boje proti pašování cigaret a jiných tabákových výrobků, samozřejmě v úzké spolupráci s členskými státy. Kromě toho také Herkules 3 finanční program nám umožnil posílit spolupráci mezi eh, celními úřady a dalšími subjekty. A to bylo tedy na straně komise. Teď dovolte, abych přistoupila k tomu, co udělali členské státy. Já chci poděkovat personálu za to, že přišel se způsobem, jak jasně ukázat, čemu věnovaly členské státy největší pozornost a kde naopak trošičku zaostávají. Toto je tabulka z jednoho z šesti doprovodných dokumentů, které jsou přiloženy ke zprávě a je to stručné shrnutí opatření, které reportovaly členské státy ve čtyřech oblastech nebo ve čtyřech fázích odhalování podvodu, a to máme prevence, detekce, vyšetřování a potom eh, sankce a zpětné získávání prostředků. Základem je online dotazník, který dostali členské státy, které jej tedy vyplnili pro komisi a tam uvádějí nejdůležitější opatření, která byla přijata v uplynulém roce. Všechny tyto informace jsou potom sloučeny v pracovním dokumentu, který je přiložen k hlavní zprávě uplatňování článku 25 členskými státy. V tabulce vidíme, které oblasti nebo ve kterých oblastech šly členské státy do maxima při přijímání opatření. Jaké jsou ty kategorie? Když tedy vynecháte tu předposlední řádku, kde se říká další a podíváte se na ty oblasti působnosti nahoře, tak velmi jasně vidíte, že Členské státy se v svých opatřeních nejvíce zaměřovaly na veřejné zakázky, finanční kriminalitu, včetně praní špinavých peněz a střed zájmu. A to podle našeho názoru je vhodné, protože pozornost se zaměřuje tam, kde je to opravdu nejvíce potřeba. Z této tabulky také vidíme, kde by bylo možno přijmout více opatření. Je zde spousta ještě bílého místa, bílých prostor a to je právě věc, o které bychom měli diskutovat s členskými státy, abychom je pozbudili akcím v této oblasti. Tady vidíme také, kolik členských států má národní strategii boje proti podvodům, teď je jich sedm, před rokem jich bylo pět a dalších eh, pět eh, nám sdělilo, že ta jejich strategie je ve velmi pokročilém stádiu rozpracovanosti, takže ji dostaneme velmi brzy. Na slajdu to tady nevidíme, ale bych vás ráda informovala o tom, jak to vypadá s těmi nahlášenými nesrovnalostmi a jejich finanční hodnotou. Pokud jde o e, příjmy, tak e, tam se snížily ty částky nahlášené nesrovnalosti, ale musíme to zasadit do kontextu roku 2014. To byl velmi aktivní rok. Měli jsme společné celní operace a výsledek je, že ten předcházející rok eh, stojí velmi vysoko a proto tento pokles odráží přirozený pokles V mnoha členských státech eh, počet eh, celních pracovníků poklesl a to je výsledek seškrtávání rozpočtu a je to téma, kterým bychom se rádi zabývali v diskusi se členskými státy, protože máme pocit, že by to mohlo vést eh, k omezeným kontrolním schopnostem členských států na straně výdajů. Je výklad dat trošku složitější. Pokud jde o odhalené a nahlášené podvody, tam vidíme pokles eh, v počtu nahlášených případů s výjimkou politiky soudržnosti. Vidíme zde také nárůst eh, těch částek v oblasti zemědělství a soudržnosti. To jsou tedy ta odvětví. Nová věc je to, že finanční hodnoty těch podvodů a nesrovnalostí vzrostly. A to více než přiměřeně, než poměrně. A to může být dobrá věc. Může to znamenat, že členské státy používají techniky, které jim umožnily, aby byly efektivnější při odhalování nesrovnalostí. Ale samozřejmě musíme to analyzovat, abychom se ujistili, že je tomu skutečně tak. Pokud jde o nesrovnalosti, které tedy nejsou kvalifikovány jako podvody, Eh, Španělsko a Irsko nám poskytly informace. To bylo téměř 30 všech eh, případů z roku 2015. Kam nás tedy tato analýza zavádí, pokud jde o závěry a doporučení? Stejně jako v minulých letech eh, jsme upozornili na to, co jsou podle nás nejrelevantnější doporučení. Dvě se týkají příjmu a dvě se týkají výdajové strany. Na straně příjmu doporučení říkají, že je třeba posílit spolupráci a koordinaci mezi a v rámci členských států a znovu chci důraznit, že bychom že vlastně kvůli těm rozpočtovým eh, škrtům došlo k omezení kontrolních kapacit členských států a potom je třeba také eh, posílit eh, posílit ehm, spolupráci v oblasti řízení rizik. Pokud jde o výdaje, tak tam je třeba zaměřit se na kompletnost informací a také podporujeme nebo vyzýváme členské státy, aby více využívali informační nástroje, aby byly efektivnější. Můžeme o těchto nebo budeme o těchto doporučeních diskutovat s členskými státy, budeme monitorovat jejich uplatňování a dnes se těšíme na vaše komentáře jak ke zprávě, tak jak je prezentována, tak hledně toho, co byste chtěli, abychom v budoucnosti dělali lépe. Děkuji. Děkuji, děkuji vám mnohokrát za úvod. Tato zpráva je pro nás nesmírně důležitá, protože téma potírání podvodů a věrohodnost výdajů Evropské unie je pro nás nesmírně důležitá. Naší zpravodajkou je paní kolegyně Petela, která tímto dostává slovo. Prosím pěkně. Děkuji, paní Děkuji, paní předsedkyně. Především bych velmi ráda poděkovala paní komisařce Georgievě za její vystoupení i za celou její práci a spolupráci s výborem pro rozpočtovou kontrolu. Děkuji také za předložení této zprávy. Zároveň musím vyjádřit také smutek nad tím, že tím naše společná práce skončí, ale zase něco nového začíná. Já jsem si připravila několik otázek, které bych vám ráda položila a poprosila bych vás o informace. Pokud jde o údaje, které jsou dostupné v oblasti finančních a zneužití, to je určitě znepokojivé a vždy to bude znepokojivé. Pokud bude docházet k těmto zneužívání finančních prostředků, bez ohledu na to, v jakém rozsahu. Mám několik otázek. Paní komisařko, vy jste říkala, že očekáváte, že do konce roku bude dokončena práce na Evropské prokuratuře. My všichni doufáme, že tomu tak bude, ale ráda bych se ujistila, že je tato naděje skutečně pravděpodobná, nakolik je pravděpodobné, že tato práce bude ukončena. A zároveň bych se ráda zeptala, jaké největší hrozby zde jsou, že to tedy nebude dokončeno do konce roku. Jaké největší ohrožení tedy vidíte? A dále bych se ráda zeptala, že pokud nařízení o Evropské prokuratuře a směrnice PIF budou přejaty v tom znění, jak v současné době existují, mohl by podle komise tento úřad dobře správně fungovat a hájit finanční zájmy Unie? Ráda bych se také zeptala, zda paní komisařka vidí nutnost realizace změn a pokud ano, tak jakých změn? Těch současných nařízení, vytvářejících Evropskou prokuraturu. Zároveň by mě také zajímalo, jak vidíte roli OLAFu a Eurojustu poté, co vznikne Evropská prokuratura. A pokud jde o DPH, 7. dubna komise eh, vydala sdělení, které se které nese název Směrem k jednotnému evropskému prostoru DPH, časné a rozhodnutí. Tam byla předložena cestovní mapa na rok 2016, kde jsou také prostředky na posílení spolupráce mezi daňovými úřady i s celními orgány a s orgány trestního stíhání. Ráda bych se zeptala o jakých prostředcích eh, je tady řeč, eh, o jakých prostředcích na posílení spolupráce, jak probíhá ten proces navazování a upevňování spolupráce. Podařilo se zvýšit efektivitu daňových orgánů? A kdy můžeme očekávat, eh, že budou tyto práce ukončeny, aby přinesly odpovídající účinek? Kromě toho ve zprávě komise Boj proti podvodům v oblasti DPH můžeme číst. Členské státy společně s komisí zkoumají nové způsoby posílení sítě Eurofit tak, aby mohla mnohem rychleji než v současné době kontrolovat zneužití v této oblasti. Ze zprávy ETO ani Europolu, ani OLAFu my víme, že nemají přístup k těmto údajům. Členské státy se odvolávají na článek 35 a 55 z nařízení 904 pokud jde o poskytnutí tohoto přístupu, je zde šance na zlepšení výměny informací v této oblasti ještě než vznikne Evropská prokuratura, která by se mohla zabývat například podvody souvisejícími s DPH. Dále mám otázku, která se týká Evropského účetního dvora. Zpráva za rok 2015 kolik komise dostala doporučení od eh, účetního dvora za rok 2015 a kolik se jich podařilo zrealizovat. Jaké byly eh, důvody, že jste třeba nedodrželi některá doporučení, s čím měla komise největší problémy a pokud eh, některá doporučení jsou nerealizovatelná podle komise, tak proč to tak je a která doporučení to jsou? Pokud jde o zprávy komise, velmi častým tématem zasedání našeho výboru je také problém a pašování cigaret. A v souvislosti s tím mám následující otázku. Ne všechny státy komunikují údaje o pašování. Chce komise požádat ty členské státy, které neohlásily žádný případ eh, pašování cigaret z roku 2015, chce je požádat o zprávy v této oblasti? A ještě otázky, které se týkají uh, korupce. V uplynulých čtyřech letech je komise schopna říci, zda a eh, ta opatření komise jsou účinné. Zda komise má statistické údaje, které se týkají signalizace nesrovnalostí uvnitř Evropské komise. Podle zprávy Transparency International z roku 2013 hodně členských států nemá systém ochrany eh, takzvaných whistleblowerů. Chce komise předložit eh, nějaké návrhy, jejichž cílem bude vytvoření nějakého evropského programu ochrany whistleblowerů, tak eh, aby tento systém inspiroval vytvoření podobných systémů uvnitř členských států? To je z mé strany vše, děkuji. Děkuji mnohokrát a teď můžete, paní místo předsedkyně, zareagovat na otázky. Prosím. Děkuji vám mnohokrát eh, za eh, vaše velmi konkrétní otázky a odpovím na ně na některé z nich a postarám se o to, aby mě můj tým odpověděl eventuálně detailněji. Dovolte, abych začala s otázkou uznávání. My jsme eh, při eh, stanovování, ustanovování úřadu Evropského veřejného žalobce usilovali o změnu toho, jak, co bylo původně navrženo komisí. Co vidíme dnes, je skutečnost, že v některých nejkritičtějších otázkách, mezi nimiž podle nás je také otázka, zda eh, zda DPH Eh, bylo dostatečně zohledněno ve směrnici. Máme tady pozitivní vývoj, dosáhli jsme určitého pokroku. Naše obavy jsou, eh, Jak to bude vypadat s těmi Prahy, o kterých se diskutovalo na radě, a protože tady byla vyčíslena škoda 1 miliarda eur, my, si, my se domníváme, že to je příliš vysoký odhad. A e, tady pokračují diskuse. Já bych ráda, mm, aby slovenské předsednictví bralo tuto otázku velice vážně, což oni dělají a mm, e, to, tím se bude za, oni berou velice vážně tento úřad Evropského veřejného žalobce. A zde e, tedy zůstává naše pozornost zaměřena na podvody týkající se DPH, protože to je eh, vlastně jedna z takových červených nití, kterou sledujeme, protože eh, kdybychom to nedělali, tak by vůbec neměl smysl, aby nějaký takový úřad veřejného žalobce existoval. To je jedna z nejdůležitějších eh, úloh, které má. Stále ještě máme určité obavy, co se týče návrhu nařízení EPO. Uh... Když se podíváme na usnesení, které parlament přijal 5. října, eh, nejprve se to týká kompetencí EPA, čili úřadu veřejného žalobce eh, eh, a tady v usnesení se praví, eh, že by se měl zaobírat záležitostmi v případě, že výše škod eh, bude vyšší, eh, než byla škoda způsobená obětem či oběti. Za druhé, velice rádi bychom se ujistili, aby úřad veřejného žalobce měl informace ke všem případům, protože jedině pak eh, bude moci tento úřad schopen nahromadit dostatečné informace, abychom mohli identifikovat sítě, které za touto otázkou vězí a které eventuálně ohrožují finanční zájmy Evropské unie. Za třetí se domníváme, že potřebujeme flexibilní mechanismus pro rozdělování úloh mezi centrální úrovní a e, mezi jednotlivými veřejnými zálepci v jednotlivých členských státech e, v specifických v jednotlivých členských státech. Chceme Eh, aby bylo dosaženo objektivity, Teď se tady jedná také o omezení týkající se přístupnosti k národním soudům. To by mohlo trošku snížit úlohu eh, úřadu veřejného žalobce, ale pokračují diskuse a se k rozhodnutí. Co se týče vaší otázky po doporučeních eh, Evropského účetního dvora, eh, vy jste se zmínila konkrétně jednom doporučení a eh, o, no, o tom my si děláme obavy. Je to v souvislosti s OLAFem, Europolem a s EPOU, s úřadem veřejného žalobce. Zda budou mít všichni přístup k výměně informací v rámci DPH, v rámci informací o DPH. A zda e, také údaje z Eurostatu mají být dostupné. Chceme-li potírat podvody související s DPH. Velice intenzivně diskutujeme také dělbu práce mezi Úřadem veřejného žalobce a ostatními institucemi, samozřejmě OLAFem. A e, my doufáme, že nalezneme pragmatické řešení, e, abychom měli kompaktní celek, protože když toho nedosáhneme, tak budeme mít novou instituci, která nebude přispívat eh, o mnoho více eh, a takže doufejme, že tomu tak nebude. Co se týče opatření a zda opatření, která byla realizována, jsou účinná. Já se domnívám, že my eh, jsme dosáhli pokroku mezi komisí a členskými státy, abychom vzájemně lépe chápali proč členské státy upřednostňují ta či ona opatření, do jaké míry um, to, toto stanování priorit eh, je adekvátní ke specifikám jednotlivých členských států. Eh, podívejte se, toto je zpráva stupeň angažovanosti samozřejmě není vždycky stejný ve všech členských státech, ale můžeme konstatovat, že za poslední roky došlo k viditelnému zlepšení. Já bych ráda zopakovala to, co už jsem řekla úvodem. Chceme zabezpečit, aby opatření, která jdou napříč členskými státy, a e, měla by škrtat určité prostředky, nepodkopávaly orgány příslušné v jednotlivých členských státech pro potírání a boji proti podvodům. Už jsem se zmínila v, e, v otázce pašování o to, že máme určité malé členské státy, oni mají strach, že přijdou o finanční zdroje tím, že nedojde k rozšíření dohody eh, s Philip Morrisem eh, International. A bojí se tedy, že nebudou dostatečné prostředky z evropského rozpočtu, ale my jim chceme pomoci k tomu, aby i oni nepřišli o tuto kapacitu. Co se týče daní a daňové zprávy, No, já se obracím na všechny členy mého týmu, chtějí-li eventuálně něco dodat k těm otázkám, které tady zazněly. Dovolíte-li, paní předsedky? Yeah, thank you very much, uh, Ms. Ano, děkuji, paní místopředsedkyně. A eh, možná bych mohla dodat pár dalších informací. Eh, zpravodajka paní Bytela se eh, rovněž na to ptala, eh, týkalo se to návrhu usnesení o úřadu Evropského veřejného žalobce, spolupráce s OLAFem a podobně. Mohla bych vám jen říct, že Eh, co se týče vztahu s OLAFem, tady už se našla dohoda v tomto nařízení článek 57 nebo 59, ale myslím, že to je 56. OLAF by měl mít takovou doplňkovou roli, jestliže nebude kompetentní tento úřad veřejného eh, žalobce, tak tady bude sdílená kompetence, eh, to znamená, že OLAF by mohl i nadále mm, pak vykonávat svůj mandát. Co se týče Eurojustu, tady ještě tak daleko nejsme, pořád se vedou diskuse a možná, že to je trošku mm, propojeno s otázkou, jestli Eurojust má poskytnout mm, administrativní služby. To ještě nebylo, řekněme, rozhodnuto a jak řekla paní místo předsedkyně, teď se nacházíme v konečné fázi mm, vyjednávání a více budeme vědět na zasedání Rady v prosinci. A k vaší poznámce o akčním plánu a e, e, DPH. E, Mnoho z toho říci nemohu, je to v kompetenci pana Moskoviciho a také DG Tax, ale to, co bylo řečeno s ohledem na podvody DPH, to Eh, také eh, znamená kompetence Evropského účetního dvora. Eh, tady je zapotřebější koordinace. Samozřejmě, že jsme velice proto, abychom měli tento přístup k datům například Eurofisk a komise a také mm, OLAF. Mm, nevím, jestli ještě by ostatní kolegové chtěli něco dodat, ale toto jsem chtěla říct já. Mohli, já se chci omluvit, že jsem nic neřekla eh, oznamovatelům, eh, to byla část vaší otázky. Kdybyste se eh, vrátili k této tabulce, tak ehm, uvidíte, že oznamovatele, to je oblast s ehm, relativně malým podílem opatření, která jsou ehm, realizována členskými státy ve srovnání s ostatními oblastmi. Jinými slovy, Tady ještě musíme odvést práci. Eh, paní komisařka Jourová se ujala této otázky, vzala si k srdci, je to práce, která eh, pokračuje pod jejím vedením, ale také eh, za nás mohu říct, že jak pokračují diskuse s členskými státy o tom, co jsme už identifikovali jako priority, tak toto podle mého názoru je oblast, kde se musí věnovat větší pozornost E, osvědčeným praxím e, členských států. Ty by měly víc měly sdílet napříč, e, tak abychom dosáhli opravdového zlepšení. A je to oblast, která, jak si uvědomujete, vyžaduje větší pozornost ze strany členských států, ale také komise. Děkuji. Ještě čtyři řečníci se hlásí o slovo. Další na seznam řečníků je kolega Javor. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji paní předsedkyni Georgievě za to, že se k nám eh, dnes připojila, že můžeme vést tuto diskusi eh, o této eh, zprávě. Dovolte mi, abych poděkoval za vynikající spolupráci za poslední léta a chtěl bych vyjádřit také svou lítost nad tím, že skončí tato spolupráce, i když mm, vám přeji vše nejlepší do vaší budoucí funkce. Rád bych také poděkoval paní Petera naší zpravodajce eh, za eh, její zprávu. A jako zpravodaj dřívější eh, zprávy na poslední období bych rád poděkoval za dobrou následnou práci a za kapitolu ve zprávě, která tady mm, mm, vyčísluje problémy a výzvy, před kterými stála dřívější zpráva. Chtěl bych tímto začít, protože je tu pár otázek ve zprávě, které Eh, se objevují také v, mm, se objevily v posledním roce a podle mého vyhodnocení nedošlo k velkému vylepšení. Za prvé, eh, nesrovnalosti oblasti zadávání veřejných zakázek. A tady vidíme, že to je jeden z hlavních problémů v politice soudržnosti. A sice nejenom onen úřad pravidla veřejných zakázek, ale myslím si, že komise byla v tomto méně, či více či méně úspěšná eh, v, mm, této, v těch implementaci těchto nařízení, ale jsou tady značné nedostatky eh, v, eh, v, v tom, jak prakticky mm, se to odehrává, tyto veřejné zakázky, alespoň v některých členských státech, jak jsou zadávány. Takže mm, ono nestačí, abychom byli spokojeni s přenášením tohoto nařízení, ale musíme být velice striktní při kontrolu kontrole toho, jak je to implementováno v praxi, jak to funguje. A tady jsou vážné nedostatky, problémy. Druhá věc. Tady bych se také chtěl vrátit k otázce oznamovatelů a jejich ochraně. To je to, o čem mluvila paní zpravodajka a také vy, paní předsedkyně, jste to zmínila. Vidíme, že Eh, došlo k určitému vývoji v komisi a eh, v DG, eh, DG Just začal už s určitým vyhodnocením celé situace, ale pokud jsem informován, tak je tady ještě dost velká potřeba podpořit DG Just, protože oni se pokoušejí nalézt co nejlepší právní základnu pro takovou evropskou rovinu, pro směrnici pro ochranu oznamovatelů, ale je tady problém se subsidiaritou. A mm, musíme ukázat, že ochrana oznamovatelů není jenom problémem členských států. My nemůžeme očekávat, že pouze členské státy budou mm, konat v této oblasti. Jenom mm, Mm, eh, oni dělají, co mohou v této oblasti, ale eh, oznamovatele a eh, toto je něco, co je úzce spojeno s evropskými zájmy. A ne není to jenom výlučně e, v e, pravomoci členských států. Evropská unie má své vlastní evropské zájmy, jde o lepší ochranu oznamovatelů, protože oznamovatele někdy podávají e, informace, mm, které jsou úzce spojeny například s podvody v oblasti DPH. To je vlastně základ příjmu EU pak je tady ještě, eh, tady už tady byla zmíněna otázka DPH, tady bych se rád také eh, zeptal na tento akční plán DPH ale toto patří Eh, do kompetencí eh, komisaře Moskovičeho. Eh, také bych rád zdůraznil to, co vy, paní místopředsedkyně, jste už zmínila. A sice, že závěry rady, že bychom že by tady by měla být zodpovědnost v boji proti podvodům. Práh 500 milionů eur je směšná hranice. Každý, kdo zažil takovýto podvod DPH v Evropě, tak ví, že takovéto podvody mají svou zvláštní povahu Ehm, mnohdy je to velice pod ehm, Prahem těchto 10 milionů eh, eur. A, ehm, a také je to další problém. Obecně tyto podvody v oblasti DPH mají dopad na víc než jenom jeden členský stát. Eh, takže tady je otázka toho, jak přesně propočítat těch 10 milionů eur. Máme tady tři nebo čtyři členské státy, eh, na které toto má dopad, tento podvod, ale jak budeme počítat těchto 10 milionů? Budeme to nějak se, sečítat, nebo jak se to bude propočítat? očekávat. Takže zase bych tady rád zmínil eh, tuto zprávu eh, boje proti eh, korupce, zprávu komise, to je něco, co ještě změněno nebylo. Původně jsme očekávali, že tato zpráva o proti, boji proti korupci bude pracována v první polovině tohoto roku, došlo k velkému zdržení a teď tu máme informace o tom, že možná v prosinci něco už uvidíme. Rád bych vyjádřil Eh, takový negativní pocit, eh, co se týče zdržení této zprávy. A také bych chtěl se zeptat, eh, na toto. Mm, co se týče dřívější zprávy boje proti korupci z roku 2014, tady se vedla diskuse mezi parlamentem a komisí o tom, proč tady nemáme 29. kapitolu této zprávy boje proti korupci. A víme, že tady e, jsou otázky e, boje proti korupci, jsou tu evropské instituce, které se tím zabývají a pokud víme, tak nová zpráva o boje proti korupci e, tady nemá tuto kapitolu o evropských institucích. Nemohu to přijmout a myslím si, že je zapotřebí, abychom měli jasně formulovanou kapitolu o evropských institucích. Dále eh, k mm, PPO, úřad veřejného eh, žalobce, eh, evropského žalobce. Já jsem rád, že rada konečně došla k závěru, že toto že tady je zapotřebí o hranice 10 milionů eur, ale chci se zeptat, jsou to dva paralelní zájmy. Jedna věc je mít tento úřad Evropské veřejné žalobce co nejdříve, druhá věc je, eh, tento, je to, aby to byl úřad, eh, aby to byla instituce dosti silná. A eh, toto je trošičku rozporuplné. Ehm, rád bych se zeptal, jak vyhodnocujete, jak si myslíte, že bude vypadat rovnováha nebo kompromis na konci těchto diskuzí. Jaká je s eh, míra síly, jaký kompromis, eh, jakým kompromisem bychom mohli být spokojeni. A otázka je, jestli neobětujeme ne, eh, tento silný evropský um, úřad evropského žalobce, žalobce s tím, že bude tento úřad vznikne, vznikne velmi rychle. A poslední dvě poznámky. Eh, v té dřívější zprávě jsme eh, zdůrazňovali eh, nezbytnost boje, celkového boje proti korupci, tak aby vznikl takový index pro členské státy. A tady bych se rád zeptal, jestli už došlo k nějakému vývoji, co se týče tohoto indexu boje proti korupci, jestli komise vyhodnocuje vývoj v jednotlivých členských státech. A úplně poslední poznámka, ta se týká dohody EU PMI s Philipem Morrisem, tabákovým koncernem, eh, tabákovým průmyslem a jsem velice rád, že konečně eh, komise ehm, eh, tady vyšla doporučení Evropského parlamentu, jde tady o tu dohodu s Filipem Morrisem, ale jestli jsou tady ještě další nadnárodní tabákové ehm, korporace a co můžeme očekávat ehm, ve vztahu k ostatním společnostem jako JBLT a ostatním. A jaká jsou tedy očekávání, mm, eh, co se týče dohod s nimi, protože se to týká celého průmyslu. Děkuji. Nächster auf der Rednerliste ist der Kollege de Jong. Nyní mám na seznamu řečníků pana kolegu De Jonga. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. A také vítám paní místo předsedkyně Georgievu a dovolte, abych řekl, že je pro mě smutné dovědět se, že nás opustíte na konec příštího roku, eh, protože doufám, že eh, spolupráce s komisí eh, na základě dobré spolupráce s vámi budeme moci mít i poté, co nás opustíte. Projdu to velmi rychle. Za prvé, co se týče Evropského účetního dvora a jeho upozornění na nesrovnalosti v oblasti veřejných zakázek, když se podíváte na výroční zprávu o podvodech, je zcela zjevné, že do určité míry Olaf musí být pasivní, protože musí čekat stejně tak jako komise na to, na zprávu členských států, na to, na co pohlížejí členské státy jako na podvod. Ale máme tady opakování chyb. Kolikrát je potřeba aby se vlády v členských státech naučily, jak veřejné zakázky mají fungovat. Eh, byly pořádány kurzy, jsou k tomu příručky, jsou k tomu knihy a myslím si, eh, že tady je, mít, je třeba mít určitou míru trpělivosti. A když se podíváme například na to, eh, že Olaf by mohl proaktivně jednat v této oblasti a podívat se, objevit třeba určitý vzorec v určitých členských státech, kde dochází chyba. Myslím si, že to by mohlo znamenat určitý krok ku předu. Eh, můj kolega už, Javor už se zmínil o výroční zprávě týkající se boje proti korupci, ale když se podívám na tuto výroční zprávu a na zprávu o podvodech a aktivitách týkající se boje proti korupci v jednotlivých členských státech, Měli jsme zasedání národních kontaktních bodů, měli jsme programy eh, na výměnu jednotlivých zkušeností konkrétních v členských státech, ale všichni víme, že pouze systematický a systemický přístup může pomoci zlepšit situaci v boji proti korupci. Eh, eh, víte, že Rotterdamský přístav, a mohu o tom hovořit, protože to bylo ve sdělovacích prostředech, víte, že tady je třeba vybalancovat usnadňování obchodu na jedné straně, urychlit to a integritu na druhé straně, ale no, v mé vlastní zemi došlo k pravému opaku. E, máme tady hospodářskou soutěž mezi přístavy. Já jsem viděl prezentaci věci, kde vidíte, že jsou určité kanály, kde můžete velice rychle, bez rizika projít celnicí a pak jsem ve sdělovacích prostředcích před, o pár týdnů či měsíců později jsem se dozvěděl, že byl veliký, ne první, ale veliký korupční skandal v této oblasti a že celá řada věcí které eh, měly být nazírány jako vysoce rizikové, byly nazírány jako nízkorizikové. A my tady v Bruselu říkáme, ano, může dojít k určité chybě nebo ano, chybě v řízení. A my doufáme, že jednotlivé národní orgány se o to postarají, ale v této zprávě je to explicitně zmíněno a já si myslím, že je potřeba mít určitý pilotní program a musíme být také proaktivnější na naší straně potírání korupce. A za třetí, velmi by mě zajímalo, kdyby paní místo předsedkyně nám mohla něco říct, co se bude dít koncem roku 2016 se zprávou o pokroku potírání nelegálního obchodu. Víme, že už v listopadu bychom o tom měli jednat koncem listopadu. Pan Šavhor. Uh, Pan Javor již na to upozornil že eh, se zaobíráme také zprávou oznamovatelích a je třeba tady zohledňovat specifické zájmy Evropské unie a já si myslím, že společně bychom mohli nalézt eh, určitý přístup v této oblasti. Budeme tady mít ještě další zprávy, ale já si myslím, že toto je skutečně prioritní záležitost. Děkuji. A teď Kolega Paňo, prosím. Ano, paní předsedkyně, paní místopředsedkyně, vážení kolegové. 75 Evropanů si myslí, že Evropská unie by měla jednat mnohem více než dnes, pokud jde o daňové podvody a další číslo od Evropské komise. Tisíc miliard eur daňových podvodů, to znamená 2000 eur na občana každý rok. A tato čísla by nás měla vést k tomu, abychom si pozorně prostudovali vaši výroční zprávu o ochraně finančních zájmů Evropské unie a boji proti podvodům za rok 2015. Tuto zprávu nám dnes překládáte. Nebudu se vracet k vašim eh, vlastním závěrům, ani k závěrům paní zpravodajky, ale chci upozornit na dva, tři body, které jsou důležité pro sociální demokraty. Především zde máme podvody, které jsou uznány jako úmyslné z těch 22 300 nesrovnalostí pouze 1461 byly označeny za podvody. To znamená, že zde došlo k poklesu o 11 v porovnání s rokem 2014. Toto číslo by nás tedy mělo uklidnit. Podvod není normou ve zprávě rozpočtu Evropské unie. Vy, paní místo předsedkyně, nás bohužel opustíte, abyste převzala tu vysokou výkonnou funkci ve Světové bance to je pro vás také takové osobní uznání, pro vás jako pro komisařku, která jste pověřena řízením rozpočtu Evropské unie. Jak jste zdůraznila, společná zemědělská politika a oblast soudržnosti, to jsou právě ty oblasti, kde se co nejvíce odhalují, nebo kde je největší počet podvodů. Nemyslíte si, paní komisařko, že by bylo vhodné harmonizovat prohlášení o výdajích ve všech členských státech, abychom měli srovnatelné, srovnatelné spolehlivé adekvátní údaje. Za druhé, nesrovnalosti, které nejsou úmyslné, nejsou podvodem, jsou často dány nevědomostí, často dány tím, že postupy jsou příliš složité. Nemyslíte si, že zjednodušení těchto postupů a pravidel ze strany členských států a komise by snížilo počet těchto nesrovnalostí? Já nejsem přesvědčen, že rozdělování členských států na dobré a špatné je dobrým nápadem. Tato interpretace je příliš subjektivní v očích mé politické frakce. A na závěr, v vaší zprávě, paní místo předsedkyně, uvádíte, že společné celní operace vedené členskými státy, nebo tedy celnicemi členských států a třetích zemí za pomoci OLAFu umožnili v roce 2015 zadržet 16 milionů cigaret ve výši asi 5,6 milionů eur. Jako předseda pracovní skupiny proti vměšování se ze strany tabákového průmyslu. Vítám tyto výsledky. Je to určitě výsledek zavádění vaší strategie proti pašování tabákových výrobků. Můžete nám, paní komisařku, potvrdit, že do konce roku 2016 bude zveřejněna zpráva o postupu této strategie a můžete nám také potvrdit, že to neuzavření dohody s Philip Morris, eh, to, že je také eh, výsledkem toho, že vedete velmi dobrou práci společně s Olafem v boji proti obchodování s nelegálními tabákovými výrobky. Já sama dala také na seznam řečníků, když čteme tuto zprávu a všechny ty přílohy, mm, tak tedy eh, je to trošku moc, to bychom mohli eh, mít toho přes příliš. Víme, že tady máme tolik a tolik podvodných případů, ale první otázka by měla být, co udělá komise, aby sledovala tyto případy, nebo se jenom uspokojíme s tím, že tento rok tady bylo takový, takový a takový počet a příští rok bude takový a takový počet, my tento rok se s tím tedy uspokojujeme, ale to je obrovská chyba podle mě, nemáme tady vůbec žádné zprávy o tom, jak, co se dále děje s tím nahlášením těch podvodů. Je tady nějaký plán, jak to vypadá? nebo prostě se jenom řekne, jenom se to konstatuje, že je to prostě tak, co se bude dělat potom, co se bude dít. Druhá otázka. Když se podíváme v zemědělské oblasti, 50% případů bylo e, odkryto v kontrolním systému, v jiné oblasti to byly dvě třetiny. Ale polovina nebo dvě třetiny, to mi nepřipadá tak moc. To znamená, že 50% není pokryto kontrolními systémy nebo jedna třetina. Proč tedy naše kontrolní systémy nejsou dostačující, co je třeba udělat, aby se zlepšily. A má další otázka se týká OLAFu. Olaf doporučuje, aby se zabavilo určitý, no, určitá soma eur, ale já bych se ráda zeptala, jak to vypadá a jak to skute, jakým způsobem to bylo provedeno. Takže paní místo předsedkyně, máte slovo, prosím. Thank you. Thank you very... Ano, děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Vidím, že Tady máme luxus, že je tu eh, stála zpravodajka, také zpravodaj dřívější zprávy, eh, kteří se velmi hluboce zabývali otázkou, kterou se zabýváme i dnes, takže doufáme, že to bude pokračovat i v roku dalšího zpravodaje, protože tady eh, máme sročinění s otázkou, něčeho, co má velký význam nejenom pro finanční záležitosti, ale také pro, eh, se to týká dalšího získání důvěry eh, evropských občanů. Tak pokusím se odpovědět na otázky, jak to bude jen v mých silách a eh, pokud má kolegyně z OLAFu bude chtít něco dodat, tak to jenom přivítám. Dovolte mi, abych začala veřejnými zakázkami. Ano, to je opravdu velice důležité téma. Naštěstí to e, je e, uznáno jako významná otázka členskými státy. To bylo jasně vidět z tabulky, kterou jsem vám ukazovala. Tady stojíme před následující věcí. Březen 2016. To byla poslední lhůta pro pře nesení nebo proto, aby všichni byli na stejné rovině, aby mohli jedna na stejné, eh, konat stejné rovině, co se týče veřejných zakázek. Eh, má kolegyně mi eh, Šík řekla, že no to chvilku trvá, než se nařízení převede a než je vlastně integrováno. A pak prosím, podržte se ta ty, to časové období je tři roky v, průměrně, v průměru. Takže naše práce je vynaložit tlak na to, aby eh, výsledky se dostavily co nejrychleji. Protože tři roky to je dlouhé období. Začali jsme v březnu 2016 a teď to máme 2019, kdyby se měly eh, výsledky eh, stát matatelnými a viditelnými. A chtěla bych poděkovat všem eh, že, za to, že měli proaktivní přístup, protože oni vlastně tito lidé dělají z tohoto tématu téma, v kterém se angažují členské státy. Bude to tak platit i pro další rok. Důležité je, jak to funguje, abychom viděli, kde je možné sdílet zkušenosti, tak abychom Eh, se mohly snížit nesrovnalosti v oblasti zadávání veřejných eh, zakázek a podobně. A tady bych ráda skočila hned otázce, která se vztahuje ke zjednodušení. Chtěla bych říct, že ano, ehm, tady musíme být upřímní. Někdy se tak eh, rozlížíme a ukazujeme na toho, kdo by kdo to nese vinu. Ale my bychom eh, měli říkat pravdu. No to je velice někdy těžké pochopit, ale lze to eh, zmanipulovat, protože je to právě tak komplexní záležitost. Takže zase Rada účetního dvora aby to byla jednoduchá pravidla, která eh, povedou k menším možnostem zneužívání eh, a chybám. Takže proces zjednodušení, tady začínáme s revizí finančního nařízení eh, Omnibusu, má to být dokončeno v polovině roku 2017 a to zůstává naší velkou nadějí v tom, že se bude moci eliminovat taková, taková stěna, taková zeď, nebudou se dělat chyby a nebudou se zneužívat pravidla. Za druhé, eh, důležitost ochrany oznamovatelů. Každý, kdo někdy měl eh, co dočinění s eh, oznamovateli, s ochranou oznamovatelů, si je vědom toho, že pokud věrohodně a konzistentně nebudeme tuto otázku sledovat, tak lidé budou mít eh, strach eh, povstat a co říct. A eh, to je něco, co musíme, tak čemu musíme pozbudit členské státy a také vlastně vlastní lidi musíme neustále v tomto aktivovat. Ať už to znamená, že budeme mít devátou zprávu, jak jste tady navrhli, Nemyslím jenom k ochraně oznamovatelů, to je jasné, ale bude se to eh, týkat celého tématu. Je to zajímavá otázka. Ale myslím si, že alespoň eh, z pohledu komise to vidíme tak, že je to oblast, kde nejlepší způsob, jak eh, tom něco udělat, je eh, ukázat um, osvědčené praxe, ale zároveň nebýt příliš zdrženliví a měli bychom eh, se postavit těm špatným praxím, tam, kde ochrana oznamovatelů je, sice existuje na papíře, ale v praxi mm, nefunguje. Takže mít právní základnu, to je důležitým předpokladem. Pak půjde o aplikaci této právní základny, k tomu by mělo docházet neustále a na to bychom se blíže měli podívat. Tady jsem mluvila o národní zprávě o boji proti korupci, nevím, jestli by to měla být třeba 29. zpráva, ale chápu vaši poznámku tak, že chcete, abychom byli trošku více sebekritičtí, eh, abychom více pozbuzovali členské státy, abychom jim ukazovali, vyšli příkladem. Nevím, jestli eh, to můžeme udělat, protože to není v naší zodpovědnosti. Toto je DG Home eh, v jejich kompetenci Mm, my se můžeme zeptat, v jaké fázi se eh, nacházejí. Eh, v této oblasti řekl nám, že je to zpráva, která pokračuje. Do konci roku bych měla mít něco, eh, o čem bych se, o kom se mohla podělit s parlamentem, ať už to bude zpráva samotná, anebo nějaká práce o tom, jak se pokračuje v této zprávě. To uvidíme. Oni eh, se musí vědomi toho, že je na toto kladeno velké očekávání a určitě bychom eh, využili i eh, konzultaci s vámi a chceme to ještě více posunout ku předu. Evrop, úřad evropského žalobce. Snažíme se, aby to byl co. Otázka, zda to má být co nejsilnější úřad. Dosud to nepostupovalo tak moc rychle, přímě řečeno, takže mm, mezi námi. Pokaždé, když se e, rozjede tato diskuse o této, tomto úřadu, tak znovu zdůrazňuji něco, co je asi společná pozice i pa, na, naše a parlamentu. Jsou tady určité minimální požadavky pro to, aby tento úřad byl určitou hodnotou pro Evropu, která e, bude důležitá a která bude naplněna. Takže nechceme e, s, opouštět tyto požadavky, dělat kompromisy. Ale v konečné instanci musíme rozhodnout, co by nejvíce posloužilo Evropě, eh, když se podíváme na dané rozdíly, eh, jak si jistě jste vědomi, eh, máte něco jako taková harmonika v členských státech, některé jsou velice, taková široká paleta, některé jsou velmi ambiciozní, druhé méně, jiné mají pocit, že to znamená, že se zasahuje do zvrchovanosti jejich právních systémů. Teď jde o to, jak se celé zblížit, uvidíme, ale mohu vám říct, že tu jsou určité zásady, které bychom alespoň z pohledu komise nechtěli podkročit. Tady kompromisy dělat nechceme. K dohodě s tabákovým průmyslem, dvakrát se to tu objevilo, jako otázka na nás eh, rozhodnutí, které jsme učinili v otázce eh, Philip Morris International, to je něco, co bylo velmi pečlivě zváženo, toto rozhodnutí. Viděli jsme, že tady máme směrnici tabáku, mm, Eh, pak je tu mezinárodní rámec, eh, jak se k tomu postavit v situaci, kde nemáme dohodu. Vidíme také, že tu Tady existuje určitá mezera regulační, která by se mohla e, objevit, ale e, Philip Morris International dobrovolně e, má v úmyslu pokračovat v tom, aby dodržoval podmínky této dohody, i když formálně ještě tato dohoda rozšířena nebyla. A to nás trošku nám dává takový pozitivní pocit a tímto způsobem chceme končit, dopracovat k našim závěrům. Chápeme obavy některých našich členských států, eh, které se týkají eh, jejich možnostem eh, jednat a budeme dělat opatření tak, abychom tyto členské státy podpořili. Ale chceme se teď soustředit na stoprocentně na to, aby tady vznikly nové prvky regulačního rámce, aby tyto prvky fungovaly. Nechtěla bych pochválit všechny za to, že byli zvláště aktivní v, onem, v ratifikaci tabákového protokolu, nejenom e, to, co jsme udělali my, my ale také jste byli pozbuzeni ostatní, kolik ještě, kolik, kolik z nich to ratifikovalo? Takže Ehm, tak to se bude pokračovat. A pak vaše otázka o zprávě. Eh, ano, eh, jestli mohu potvrdit, že to bude do konce roku. Mohu eh, potvrdit, že ji budete mít brzo. Já bych požádat o vaše omluvu, pokud se to se dostaví až v lednu. Diskutovali jsme o tom a já jsem akceptovala to, že tým potřebuje ještě trošku více práce, času na to, aby to byla práce s vysokou kvalitou. A ano, počet stran, které ratifikovali, je 24. Jak víte, ještě tu dalších 27 eh, eh, notifikací bude nezbytných, ale co dělá teď tento tým? Já velice eh, hodnotím, cením si eh, práce tohoto týmu, protože oni se soustředili na to, aby se podpořila tato ratifikace. Eh, a také sekretariát se angažoval, um, pracovalo se uh, s zeměmi, které byly trošku kritické. Uh, myslím si, že bude lepší, když i pro vás, když budeme um, mít možnost uh, podávat zprávu o více věcech a bude to trošku déle trvat. Jak jsme se dohodli, mělo by to být do konce ledna. A k otázce systémového přístupu. Pokoušíme se Toto jste viděli na oné tabulce. Jak co se týče práce komise, tak práce v členských státech. Tady eh, se snažíme to sledovat horizontálně napříč eh, všemi zeměmi, napříč všemi sektory a také napříč všemi akčními oblastmi. Jde tady o takový systémický, systémový přístup. Ale eh, mohlo by být možná užitečné, kdybychom vedli k tomuto, o tomto diskusi, protože chápu, že vám jde o to, ho měli jistotu, eh, že se bude dělat stejná věc s daňovou zpráv, eh, aby to dělal DG Taxu podobným způsobem a to je právě to, co se pokoušíme udělat. také co se týče eh, cel, zvláště jsou to členské státy, kde existuje riziko porušení určitých pravidel a členské státy, které mají omezené možnosti, hlavně východní, eh, menší země na východní hranici, jako Lotyšsko, Litva a země, které eh, mají hranici v této oblasti. Ale také třeba Finsko. No, oni nás nežádají o peníze, oni nám říkají, že potřebují větší pomoc, větší expert, eh, pomoc eh, know-how, expertízu. A pak eh, možná dobré, špatné členské státy, to je diskuse, která už se táhne delší dobu. Jsou tady dvě filozofie. Se pokoušíme Ehm, uvádět osvědčené praxe, nejlepší praxe ehm, jako možnost eliminovat nesprávné praxe, ale někdy tady máme dost eh, značné eh, problémy a ty bychom měli vyzvihnout. Myslím, že už jsem mluvila o zjednodušení, tam, jaký se udělal pokrok, otázky, které položila paní Gressle. Je zřejmé, že to, co jste říkala o následné práci, na, na tom, čemu se dopracovala ta zpráva, to je určitě důležité. My se pokoušíme tady definovat eh, oblasti, kde se mohou členské státy angažovat a um, to je právě ta následná práce členskými státy, eh, která eh, má vést k tomu, aby se více pozornosti věnovalo tomu, kde vidíme větší problémy, Jasně vidíme, že tam, kde se problémy opakují, tam se členské státy musí koncentrovat na tyto dané oblasti. Ale Možná by paní kolegyně mohla něco říct o této následné práci. Je to taky otázka našich vlastních schopností, možností. Máme malý tým, který na této zprávě pracuje. Opravdu se snažíme zajistit to, aby to byla eh, správná eh, eh, zpráva, ale pak to bude ještě následná práce ze strany členských států. Rozvíte se možná trošku něco více od kolegyně. A doporučení OLAFu k tomu, k těm 18 těch dané částce. To je diskuse, kterou jsme vedli s, s vámi všemi, kterou vedeme už po nějakou dobu. Uh, ještě musíme urazit kus cesty, tak abychom si vzájemně rozuměli. Protože z hlediska rozpočtu si myslíme, že někdy doporučení OLAFu, doporučení toho, co by mělo být nárokováno zpátky, by v, v realitě nemusí být úplně ten nejlepší způsob. A potom nastanou určité interakce s kolegy z mm, jednotlivých ředitelství a správní služeb. Ráda bych tady vyjádřila své osobní stanovisko, kolegyně z Olafu to ví, já už jsem jim to říkala. Myslím si, že je důležité, abychom se soustředili na to, kolik vlastně toho pozbíráme, než na to, kolik budeme nárokovat, mm, mm, reklamovat, protože to, co budeme reklamovat, když budeme dělat, eh, reklamovat to, co mají pozbírat, to vyžaduje takový vlastně podnět, takový další stimul, aby se eh, nárokovalo co nejvíce. Je to lepší, než kdybychom čekali na odhad toho, eh, co bychom měli, ehm, co by se mělo pozbírat. A pak tady máme ten obrovský rozdíl mezi o němi 880 miliony a tím, co vlastně se ehm, nárokovalo. Takže tady tento rozdíl, na to musíme pracovat a snažíme, snažit se zlepšit metodologii do budoucna. Ještě něco, co byste ráda dodala? Ano. So if you don't mind, I will pass to... Takže nebude-li vám to vadit, dám slovo kolegyni na dodatečné připomínky. Děkuji vám mnohokrát. Madame z Olafu, promiňte, nejprve bych ráda řekla něco k tomu, co řekl pan De Jong, který tady řekl, že tady jsou dvě možné, dva možné případy systematické korupce. Zmínil jste se o rotterdamském přístavu. Já bych ráda řekla, že v Olafu do budoucna se budeme více soustředit také na prevenci zejména co se týče podvodů v oblasti příjmu. My máme velice dobrou praxi, co se týče kontroly výdajů, ale měli bychom udělat trošku více v oblasti kontrolu příjmu. A to je to, co právě zaznělo. A ještě poslední věc, o které se zmínila paní místo předsedkyně velice otevřeně a upřímně. Také my jsme diskutovali o tom, jak naložit s touto záležitost, co OLAF doporučuje Eh, získat eh, zpět ty prostředky, ale víme, že tady to trvá dlouho, takže nemáme tady přímý link, ale jako obecnou informaci bych ráda dala, eh, že se díváme na finanční monitoring řečeno na monitorujeme finanční doporučení a zcela jistě vás budeme informovat o naší interní práci. Ještě jeden kolega, dovolíte-li, chtěl abychom řekli něco k prvnímu bodu. Paní předsedkyně, co, co děláme s těmi informacemi, které dostáváme? Uh, já, eh, co se, to, to není systém eh, eh, řízení nesrovnalosti, to je systém, který se zaobírá s, s pracováváním zpráv této oblasti. Ale předám slovo ještě kolegovi, který vám na to konkrétně odpoví. Dobrý den, pokud jde o ty následné kroky. My už máme regulační rámec, který potřebujeme k tomu, aby členské státy poskytovaly informace o tom, co se děje s těmi nesrovnalostmi, které odhalili a nahlásili komisi. My tedy máme informace, které nám umožňují sledovat to, co se děje na národní úrovni. A v posledních letech jsme do zprávy PIF začali vkládat eh, čím dál víc eh, prvků o této víceleté perspektivě. Je to každý rok aktualizováno, takže bereme v úvahu tyto informace, které dostáváme z členských států a které jsou aktualizovány. A pokud jde o podvody, o ty nesrovnalosti, které jsou identifikovány jako podvody, když jsem tedy zaznamenal zájem z vaší strany, my jsme do zprávy začlenili krátký odstavec, který se týká takzvaného poměru zavedených podvodů. Každý rok bereme v úvahu ten přesně stejný vzorek, máme to vlastně stabilní mezi lety 2009-2013, tam sledujeme, co se stalo a vidíme, že každý rok nám dochází k nárůstu, je to asi 10%, to znamená, že z celkového počtu nesrovnalostí, které byly nahlášeny jako podvody, tak 10% z těchto podvodů mělo výsled, jako výsledek eh, rozhodnutí soudu. Těch zbývajících 90% pořád ještě je dále řešeno. Potom zde máme také ten počet odložených případů, které jsou po určité době, řekněme, archivovány, odloženy těmito orgány, které jsou eh, pověřeny jejich vyšetřováním. Tam to pozorujeme především v oblasti zemědělství a politiky soudržnosti. My se snažíme tu zprávu vylepšovat rok od roku a toto je už pár hmatatelných prvků, které tam můžete vidět a jak o nich informujeme. Děkuji. Děkuji. Jen dvě doplnění. Pan De Jong právě tweetoval špatné zprávy od Georgievy, zprávu o boji proti korupci nedostaneme do parlamentu do konce tohoto roku. Já chci říct, není to tak špatné. Já v této chvíli nejsem v pozici, abych to mohla potvrdit, ale mohu potvrdit, že práce, velmi seriózní práce, je v současné době realizována a já se chci vrátit k tomu, že prostě chceme, aby ta zpráva byla udělána co nejdříve. A za druhé, paní komisařko, já doufám, že se sejdeme v tomto složení ještě před koncem tohoto roku, ale to už bude tedy mé opravdu poslední naplánované vystoupení v tomto výboru a mnoho řečníků zde kladně hodnotilo naši spolupráci a já musím říci, že pro mě bylo velmi obohacující spolupracovat s tímto výborem a budeme mít eh, šanci i v budoucnu společně pracovat, protože ta funkce, kterou převezmu ve Světové bance, bude také spočívat eh, v ochraně finančních zájmů Evropské unie. My vlastníme 30 eh, Světové banky, takže já budu také tam dohlížet na naše peníze. Děkuji srdečně, samozřejmě vám přejeme hodně úspěchu do budoucna. Já se tak trochu zdráhám připustit, že dnes byste snad měli, měla být mezi námi naposledy. Já jsem si jistá tím, že nalezneme ještě nějaké téma, které vás dostane k nám do výboru, ale kdyby to tedy tak skutečně mělo být, tak vám přeji hodně úspěchu a vycházíme z toho, že ve vaší nové funkci se s vámi budeme výdat i nadále a že jistě zavítáte i do našeho výboru, protože Světová banka je samozřejmě velice významnou organizací. Či hodně úspěchu, pakliže bychom se už neměli vidět, ale já vycházím vycházím z opaku. A nyní dostává ještě jednou slovo paní zpravodajka. Eh, děkuji, paní. Děkuji, paní předsedkyně. V této fázi už eh, nemám moc co dodat. Zdá se mi, že výměna názoru byla velmi hluboká, zajímavá. Děkuji kolegům za to, že upozornili na body, které budí velký zájem a děkuji paní komisařce za vyčerpávající odpovědi a doufám, že ty věci, které jste nám slíbila zodpovědět písemně, dostanu opravdu písemně. Já jsem si tím jistá. Srdečně děkuji. Děkuji, ano, také se domnívám, že Musíme eh, už z titulu věrohodnosti postoupit v této záležitosti. Tím jsme dospěli na závěr našeho, tedy na závěr tohoto bodu programu. Máme tady malou změnu Eh, nejprve se budeme zaobírat bodem 5 a sice zvláštní zprávu Evropského účetního dvora číslo 17. Eh, zda EUD může učinit více pro usnadnění přístupu k veřejným zakázkám. Naší zpravodoku je paní kolegyně Makovej a za EKR mluví kolega Majer, který hned dostává slovo. Prosím pěkně. Děkuji paní předsedkyně za to, že mám možnost předložit vám naši zvláštní zprávu Evropského účetního dvora ve věci veřejných zakázek Evropské instituce. Tady mohou udělat více pro to, aby usnadnili přístup eh, k veřejným eh, zakázkám. Otázka zní, Jaký je relevantní feedback um, v této věci uh, veřejných, um, zadávání veřejných zakázek? Um, práce naší kanceláře, to, jak se kontrolují evropské uh, finance, ukazuje, že je tady uh, nízká četnost a také všechny zprávy OLAFu toto dokazují o tom, že tady je nízká pravidelnost těchto kontrol. Takže hlavním závěrem mohlo být, že když jde o veřejné zakázky ze členských Eh, evropských institucí, tak problém není dodržování eh, pravidel. Celkově eh, veřejné zakázky jsou evropskými, zakázky, jsou evropskými institucemi dobře řízeny férovým způsobem. Na začátku našeho auditu eh, k veřejným zakázkám strany evropských institucí jsme začínali s eh, setkáním expertů a otázka na tyto experty zněla, jaké jsou eh, problémy, které se vztahují k zadávání veřejných zakázek ze strany evropských institucí. A ukázalo se, můžeme říci, ukázaly se dvě, že to jsou dvě stránky jedné mince. Za prvé, přístup mm, ekonomických provozovatelů v tom smyslu, že jde o, tedy o přístup k veřejným eh, zakázkám. A druhá věc těchto ekonomických aktérů a za druhé eh, se to, je to propojeno s eh, takovou nejlepší hodnotou finanční pro evropské instituce hodnotou zboží, které je na evropských trzích. Jeden z hlavních problémů bylo identifikovat právě onu nízkou míru účasti těchto ekonomických hráčů eh, v oblasti zadávání veřejných zakázek, takže otázka je, jak zvýšit tuto, zlepšit tuto účast. Směrnice o zrávně evropských zakázek například zlepšuje eh, situaci malých a středních podniků, ale Evropská unie tady selhala a nedokázala integrovat tuto otázku do nařízení eh, pro eh, evropské instituce samotné. Audit eh, se díval na čtyři největší evropské instituce. Mm, co se týče evropských, je to celkově 4 miliardy, to byly v roce 2014. A tato celková částka a příspěvek k těmto 4 miliardám mm, je to je asi 70% eh, parlament, 12% Evropská, střední, eh, Evropská centrální banka. A také jsme tady udělali takové šetření, těch 37 eh, menších evropských, 47 evropských institucí či orgánů, tak abychom získali určité poznatky o tom, jak tato pravidla o zadávání veřejných zakázek jsou jimi aplikována. A toto najdete v příloze 2 naší zprávy. Účastníci, eh, koncentrace těchto účastníků byla dost eh, zásadní a také eh, hlavní, tedy hlavní doporučení zprávy účetního dvora je lepší legislativa, také načasování, tak aby revize finančního nařízení mohlo obsahovat také pasáže o přístupu eh, ekonomických eh, provozovatelů k veřejným zakázkám. Jaké jsou nej vážnější, nejdůležitější eh, překážky v tomto přístupu. První, nejvýznamnější překážkou je ehm, ehm, je dostupnost těch veřejných zakázek na internetu, například veřejné zakázky. Tady máme elektronické možnosti to vysledovat a e, to nevždy e, přináší uspokojivé výsledky. E, informace, které jsou k dispozici pro jednotlivé strany a ekonomické aktéry, je, ne, jsou neúplné, eh, sporadické hm, a jsou eh, roztroušeny po mnoha webových stránkách. Ehm, tito ekonomičtí hráči si myslí, že se s nimi neferovým způsobem zachází ehm, a proto, a pokud mají pocit, že se s nimi neferově zachází, tak mají pocit, eh, že se okamžitě neberou v úvahu jejich stížnosti. Takže když staneme doporučení naší zprávy, Za prvé, je důležité, aby evropské instituce eh, sbíraly eh, data o veřejných zakázkách eh, tak, aby se mohly přiučit na základě takto pozbíraných dat o účinnosti svých té politice na poli zadávání veřejných zakázek. Finanční nařízení EU, jak jsem řekl předtím, by k tomu mělo přispět a evropské instituce by měly No, tady mít takovou jednoduchou pří, eh, knihu pravidel. A Evropská eh, centrální banka je příkladem takové instituce, eh, která už takovouto Eh, příručku mm, sestavila. Další důležitou otázkou je, vstoupíte-li na trh se eh, veřejnými eh, zakázkami, tak byste měli mít, provést takové předběžné konzultace o situaci na trhu. Pokud budete znát trh, tak budete vědět, jak zacházet s vašimi zakázkami a jak pak uvědomíte si, jak můžete být přitažlivými aktéry na trhu. Další důležitým doporučením je rozdělit smlouvy do menších skupin v takovém v tom smyslu, aby bylo možné, aby malé a střední podniky se mohly účastnit těchto postupů. A budou-li tyto tato skupiny e, menší, tak to pro ně bude ještě snadnější e, přístup. E, dále elektronický systém One Stop Shop pro zadávání veřejných zakázek, to je něco, co je žádoucí a v neposlední řadě Ehm, to není vše, když shrnují tyto závěry, ale je to důležité. Evropské instituce by měly umožnit takové srovnávací ehm, průzkumy, ehm, měli by se vzájemně poučit eh, o mm, účinnosti, o tom, jak jsou veřejné zakázky eh, efektivní. Eh, tady jsme eh, potom zorganizovali druhé setkání odborníků a testovali jsme, jestli doporučení a nálezy této zprávy dvora byly správné. A jestli jednotlivé strany na trhu měly pocit, že naše doporučení byla užitečná a Eh, stalo se nám potvrzení, že naše eh, závěry byly účinné, takže to nám velice pomohlo. Eh, rád bych ještě na závěr poznamenal, že to byly odpovědi různých institucí, které v tom to, v tomto auditu to se týkalo parlamentu, rady a dá se říci, že to byl lehký rozdíl v odpovědích těchto důležitých hráčů v tom smyslu, že parlament, rada a Evropská centrální banka přijali naše doporučení, mm, ale byly tady různé poznámky či komentáře komise a e, musím říct, že jsem byl trošku zklamán skutečností, že komise e, tady měla rozdílný přístup na tomto poli. Paní e, předsedkyně, jsem velice rád odpovím další otázky, ale myslím si, že toto by stačilo jako krátký úvod. Děkuji. Děkujeme vám. To je inovativní zpráva, zpráva, eh, která pokrývá více evropských institucí, což nebývá tak časté. Proto je to velice významný náhled eh, do eh, veřejného řízení. A slovo má teď paní zpravodajka kolegyně Makovej. Prosím pěkně. Thank you very much, chair. Uh, and... Děkuji vám, paní předsedkyně. Jsem ráda, že teď můžu hovořit. Já budu mluvit rumunsky. Zpráva účetního dvora nám dává tentokrát velmi dobrá doporučení, pokud jde o veřejné zakázky evropských institucí. Já zde zmíním několik věcí, ať už jsou nebo nejsou obsaženy ve zprávě, protože já jsem předložila návrhy k této zprávě účetního dvora, je důležité zajistit co největší transparentnost, pokud jde o evropské veřejné finance. Všechny smlouvy proto musí být zveřejňovány, a to jak na úrovni členských států, tak i na úrovni evropských institucí. Proto ten portál, který teď máme, o Evropské komise, kde se můžete podívat, eh, kam směřují evropské prostředky, do jakých zemí. Ten portál Tento portál mohou využívat pouze lidé z těchto zemí. Například, když si kliknete na Českou republiku, Polsko a tak dále, tak najdete informace pouze v češtině nebo polštině. A ten návrh, který já jsem předložila posledně a předložím ho znovu a budu ho předkládat tak dlouho, dokud eh, si ho někdo nevšimne, že tato webová stránka by měla být v jednom ze tří pracovních jazyků Evropské komise, to znamená v angličtině, francouzštině nebo němčině. Všechny členské státy, které tam budou dávat informace, by to měly přeložit do všech těch tří jazyků a tyto informace by měly být založeny na stejných kritériích. Kolik peněz například dostala členská země a k čemu a jaký také zde byl časový rámec, na který dostala tyto peníze. a zda zde byly předloženy jiné nabídky v porovnání tedy s tou původní cenou, zda došlo k nějakému spoždění a tak dále. Všechny tyto informace musí být standardizovány a musí být stejné ve všech členských státech, abychom mohli provádět srovnání ohledně toho, jak členské státy používají tyto peníze, komu se daří, kdo nepracuje zase tak dobře, kdo žádá o více peněz, kdo má spoždění a tak dále. Protože tady hovoříme o evropských penězích. Další věc, na kterou bych ráda upozornila, toto jsou omezené postupy na výběrové řízení. A tyto postupy narušují transparentnost a konkurenceschopnost a vůbec nemáme žádné informace o tom, jak tyto kontrakty byly předěleny a jak byly používány nebo použity veřejné peníze. A proto by se takovéto omezené postupy měly vyhradit pro výjimečné situace. Je zcela nepřijatelné, aby takové instituce jako rada například ve většině případů použila tyto omezené smlouvy. Možná proto tak dlouho už nedostali absolutorium. Ale my musíme být konzistentní. Není přijatelné, aby rada používala tolik peněz v rámci těchto omezených eh, řízení. A potom poslední věc, o které zde hovořil zástupce účetního dvora, evropští ekonomičtí operátoři. My musíme vytvořit eh, mechanismy pro malé a střední podniky, které potřebují stejný přístup, aby byly schopny být eh, konkurenty v rámci veřejných výběrových řízení, protože v současné době to vypadá tak, že jsou zvýhodňováni velcí operátoři, velké subjekty. My máme smlouvy na pět, na sedm let dokonce. A není to rozděleno na tedy jednotlivé časové úseky. A to nemůže být tedy považováno za rovnou soutěž. To je příklad monopolu, podle mého názoru. Je to struktura, která napomáhá korupci, protože nikdy nevíte, co se skrývá za nějakou smlouvu, která má trvat sedm let či dokonce deset let. Další věc ve stručnosti. Pokud jde o oznamovatele, whistleblowery, tak je velmi důležité, abychom měli zajištěnou evropskou ochranu skutečnou ochranu pro oznamovatele. V současné době jistý postup máme, ale ten zdaleka není efektivní. Já opravdu nevím, jak oni se rozhodnou, koho kontaktovat. Pořád ještě skrývají své kontakty v členských státech. Pokud použijí legální cesty, které mají, tak eh, potom, když ta jejich situace začne být eh, nesnesitelná, tak se přesunou na jiné místo a nakonec se rozhodnou odejít. Dále, investigativní žurnalisté, to je velmi důležitá skupina. Ti odhalují spoustu informací, například i o daňových rájích, to je velmi důležité. I nevládní organizace, pokud jde o sledování toku peněz. Proto potřebujeme portál ve třech jazycích, kde budou dostupné tyto informace ze všech členských států a kde všechno bude monitorovatelné. Děkuji. Teď máme pana kolegu Zdechovského, prosím. Paní předsedající, děkuji za výbornou zprávu Evropskému účetnímu dvoru. Jsem rád, že jste tomu opravdu věnovali takovou pozornost byla to jedna ze zpráv, kterou jsem si opravdu velice rád přečetl. Jsem rád, že ta zpráva je tlustá, nikoliv pouze, pouze nějakými vycpávkami, ale i konkrétními případy. Já jsem překvapen i vůbec té energii, které se tomuto, tomuto zásadnímu tématu věnovali. Ze zprávy je jasné, že na úrovni Evropské unie nedochází k podvodům, to znamená k nějakým, bychom řekli, nekalé činnosti. Nicméně to, co zmínila i moje předřečnice, které bych chtěl také Monice Makovej poděkovat za její zprávu, protože byla velice výborná, byla komplexní, tak jsou tam různé aspekty, které potřeba na evropské úrovni změnit. Už moje předřečnice zmiňovala to, že je to třeba aspekt, aspekt toho, že spoustu zakázek je směřováno pro velké firmy. Zakázky, které se dají rozdělit, jsou prostě uh, udělány tak, aby se firmy, malé a střední firmy do těchto tendrů prostě nepřihlásily. Já sám jsem deset let podnikal a v životě jsem se nepřihlásil do evropských trendu, eh, tendrů, přestože jsem měl o ně zájem, Protože ty podmínky, tak jak byly nastaveny, jsou absolutně nesmyslné, likvidační a dopředu je vidět, kdo tu zakázku může nebo nemůže vyhrát. A to si myslím, že je jeden z aspektů, na které tyto, tato zpráva uh, upozorňuje. A nejsou to jenom velké instituce, jsou to samozřejmě i agentury a jsou to i další evropské, uh, evropské Eh, evropská zařízení, po případě zastoupení v jednotlivých členských státech. Rozhodně souhlasím jak s doporučením Evropského účetního dvora, tak i kolegyně Makovej, že evropské instituce nejen mohou, ale musí především vylepšit přístup k hodně citlivým a kontroverzním, eh, kontroverzním tématům, jako jsou evropské zakázky. Jsem proto rád, že z analýzy OLAFu vyplývá, že ve veřejných zakázkách evropských institucích nedochází k podvodům, ale přesto je jasné, že mají hodně slabin a tam musíme naší kritiku převáž, převážně směřovat. Osobně mě třeba zajímá, eh, zajímá otázka, jak bude a je harmonizován přístup evropských institucí k otázce veřejných zakázek. Je celkem dost komické, když se kouknete, paní předsedkyně, se koukneme na web a budeme hledat evropské zakázky. Teď je přece trapné, když koukáte na jednotlivé instituce, třeba Evropské komise eh, a různá DG, jak je složité si najít informace třeba o kvalifikačních předpokladech které musí splňovat jednotlivé firmy, které chtějí eh, eh, soutěžit. Vidíme také, že instituce mají silný, robustní systém a rozhodně jim nechybí expertíza k provádění kvalitních veřejných zakázek. Ale je otázka, zda nastavená pravidla opravdu nejsou diskriminační. Jestli opravdu eh, nám nechybí kooperace mezi jednotlivými zakázkami, protože já jsem podnikal v oblasti eh, mediálního poradenství a bylo opravdu trapné vidět, jak mezi sebou jednotlivé instituce opisují třeba těla těch zakázek a je bylo trapné vidět, jak opravdu řada těch institucí tam opíše doslova, včetně, včetně požadavků na jednotlivé části plnění těch zakázek, přestože obsah těch plnění je naprosto rozdílný. Ve zprávě mě zarazily především dvě věci. Jednu z nich už zmiňovala eh, tady paní zpravodajka. Předně to, že naše obecná strategie podpory malých středních podniků se v otázce veřejných zakázek nesetkává s větší podporou a úsilím. To je samozřejmě velká, eh, velká škoda a také to značí o eh, nekonzistentnosti evropských politik. A v druhé řadě mě velmi málo mrzí malá viditelnost, s jakou je o veřejných zakázkách evropských institucí informováno. My tady po Brexitu brečíme, co je to Evropská unie. Jezdíme na různé mise, koukáme se, jestli tam mají správně vlajky. Ale my nejsme schopní tady jedinou evropskou zakázku pořádně odprezentovat. Možná proto je taková skepse v evropských zemích, protože říkají, vy si to rozdělujete tam v Bruselu. Když se kouknete na a uděláte si audit Brexitu, tak se tam velmi často objevuje, že o nás je rozhodováno v Bruselu. Ale nikdo nepředložil Britům třeba informaci, kolik britských firm se spolu podílí nebo uh, je namočeno v evropských zakázkách nebo čerpá peníze z evropských fondů. A to je můj poslední bod, ke kterému jsem se chtěl vyjádřit. A já doufám, že tato rozprava, při které bohužel není přítomný mnoho poslanců, ale nicméně si myslím, že bude ještě dlouho diskutována, přispěje k tomu, aby, aby opravdu byla zvýšena větší transparentnost, aby opravdu Evropská unie udělala reformu a přestala brečet nad tím, že z Evropské unie odchází Velká Británie, ale udělala něco pro to, aby neodstoupily od Evropské unie další státy. Děkuji za pozornost. Kolega Vaughan is the Děkuji. Ano, děkuji, že jste zmínil eh, Brexit. Um, um, tady bude dělat pořád dělat odkazy Brexitu. Neočekával jsem, že se to objeví tady v této diskusi, ale gratuluji panu Golovi, že to přinesl a dnesl. Také děkuji zpravodaj eh, a účetnímu dvoru za tuto zprávu. A jistě, že pokaždé, když mluvíme o e, nedostacích v rozpočtu EU, tak důvody, které e, tady uvádíme pro tyto e, omly, jsou veřejné zakázky, takže tato zpráva by měla být důležitým tématem a zprávou, kterou se dnes budeme zabývat. Samozřejmě v této zprávě nejde jenom o omyle, omily, ale jde o přístup přístup k veřejným evropským zakázkám a mm, e, to se týká malých středních podniků, e, které by měly mít umožněn tento přístup. E, tak, jak správně řekli zástupci dvora, jsou to, je to nová směrnice o veřejných zakázkách, která by měla umožnit lepší přístup eh, právě místním společnostem, eh, protože ta směrnice eh, umožňuje, aby se do těchto tendrů, aby se objevila řada nových věcí, jako například využívat pomoci právních společností nebo se berou v úvahu sociální otázky, umožňuje se například vzít úvahu environmentální politiku. Takže zatímco se tady umožňuje lepší přístup s tím společnostem, tak na jiné věci se eh, tady, jsou tady obtížnější. Například jsou to věci, které podporují, myslím si, že by měly být ty v úvahu, eh, je tady jejich seznam, ale myslím si, že jsou to věci, které by mohly situaci stížit eh, malým a eh, malým místním podnikům, které by měly být začleněny do tohoto postupu zadávání veřejných zakázek. Ale otázka na dvůr je, co očekávají od této nové směrnice o veřejných zakázkách a jestli skutečně usnadní malým místním podnikům přístup k trhu, anebo jim to stíží ještě tento přístup k veřejným zakázkám. Ano, také jsem uh, chtěla něco říct, mám dvě otázky, takovou poznámku. E, zástupci z dvora. Eh, myslím si, že nacesování zprávy je přesně správné, protože zpracováváme rozpočtový řád a to sem také patří a jako zpravodajka bych to tam také zapracovala, proto je to skutečné usnadnění naší práce a za to vám srdečně děkuji. Druhá, druhý bod se týká odpovědí komise, a mm, to máme na poslední straně zprávy. Tady je pět odpovědí celkově a z toho tři eh, aby až po eh, přijetí zprávy dorazili a jedna odpověď v den před přijetím zprávy. Eh, teď se tady objevuje otázka, proč to trvalo tak dlouho a ráda bych věděla, kdo po zotovení zprávy teprve odpovídal poté, až co byla sestavena zpráva. Ehm, no, tedy data 23. květen, pak 3. 6., 14. 6., 27. 5. Ráda bych věděla, které to byly evropské instituce, které odpověděly tak pozdě. Děkuji. A za komisi dostává slovo paní G. Cresado z generálního ředitelství rozpočet. Moment, Frau Kollegin Maková wollte noch. Kolegyně Maková ještě chtěla odpovědět. Děkuji. Ano, musím se vrátit k ještě k tomu, co říkala belgická delegace. Tomáš by mohl tyto věci za mě zhrnout. Thank you, thank you very much. Um... Děkuji mnohokrát. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, děkuji eh, paní zpravodajce Makovej a také eh, zástupcům eh, účetního dvora. Myslím si, že to je velice eh, zajímavá zpráva. Nejprve bychom chtěli zdůraznit to, co říkali naši předchůdci, tedy ta míra těch, ta úroveň ještě není vysoká, ale máme příležitost o tom diskutovat s účetním dvorem a také s radou a myslíme si, že tato doporučení jsou velice dobrá, ale pořád jsou to věci, které se dají vylepšovat a proto se budeme věnovat těmto doporučením. A jménem komise eh, bych chtěla potvrdit, eh, že eh, velice mm, bedlivě sledujeme tato doporučení, ta, která mají dopad na komisi, ale která se která budou pak implementována v takovém více institucionálním rámci, tak abychom mohli správně zvážit to, jak bychom je mohli použít, jak by tato doporučení mohla přinést skutečnou přidanou hodnotu, abychom mohli učinit nezbytné kroky. A e, to musím říct, to by se mělo udělat, aniž by vznikaly Evropské unii dodatečné náklady. Musíme zvážit, jak udělat tyto věci, protože v komisi si myslíme, že transparentnost je závazkem. Je to závazek, který byl zdůrazněn všemi a také finančními nařízením. A proto se pokusíme eh, budeme dále monitorovat eh, účast na všech veřejných zakázkách, budeme sledovat, jak bychom mohli dále eh, pracovat na lepších výsledcích a také poskytneme co nejvíce informací, jaké budeme mít, ale tady bych chtěla zdůraznit, že právě proto, že tady máme regulační závazky, tak bychom Eh, chtěli říct, eh, že instituce, které se eh, tyto instituce už mají dosti informací. Informací o příjemcích, informace o jednotlivých místech, informace o e, množství práce, o povaze, o účelu jednotlivých kroků, o grantech, cenách a také smlouvách a veřejných zakázk, zakázkách e, nad 15 000 eur. A tomu patří také e, e, přímé zakázky. E, Máme tady takzvané omezené postupy, ale jak jsem řekla na začátku, je pravda, že e, toto se e, e, týká částek, které jsou zpravovány komisí. A zpravodajka ale proti tomu mluvila o fondech, které jsou řízeny v rámci takzvaného sdíleného managementu. A tady máme národní webové stránky. Tady bych chtěla udělat odkaz. Takže na základě toho, ehm, co se týče otázek, které jsem předtím zmínila, tedy příjemci, místa, lokality, množství, částky, tady jsou právní zákazky pro členské státy, aby poskytly stejné informace také. A v informacích, které mm, musíme poskytnout a které můžeme poskytnout tady, musíme eh, udělat takový test vyváženosti mezi transparentností a ochranou soukromého života a osobních dat a také komerčních zájmů. A jistě eh, si, si vědomi eh, případů, které už existují, takže komise se skutečně bude soustředovat na to, aby respektovala tyto věci. Co ještě bych mohla dodat? Vážně jsme v naší přípravě eh, nových návrhů finančního nařízení vzali eh, v úvahu doporučení účetního dvora. Eh, jde o takový, takový jednoduchou rulebook, jak mu říkáme, kniha pravidel. To budou pravidla týkající se veřejných zakázek. A mm, to se má objevit ve stejném finančním nařízení, ale jako příloha. A jak už jsem říkala, pokud tady bude ochota kolegiu, kolegia, legislativců, tak eh, bychom to mohli zapracovat a i nové prvky směrnice o veřejných zakázkách do konce tohoto eh, roku. Možná to byl příliš krátký čas eh, na to, abychom všechny ty kapitoly znovu aktivovali, ale jsme na začátku celého eh, procesu vyjednávání, takže veškerá vylepšení, kterými můžeme přispět my za komisi, tak tady jsme ochotni do toho jít. Taky jsem velice ráda, že a vás všechny mohu informovat o tom, že usilovně pracujeme a snažíme se co nejdříve mm, se bude pracovat v tomto one-stop shop na začátku. E, to budeme implementovat pro všechny služby komise, všechna generální ředitelství a v druhém e, fázi to budou agentury a e, pak eh, začneme s diskuzemi s ostatními institucemi, abychom vysledovali, jak dalece a jak brzy budeme moci toto eh, učinit reálnějším pro všechny. Půjde nám o to, abychom to usnadnili, abychom to udělali transparentně, ale mm, aby bylo lepší, snadnější získat tyto informace. Co se týče těchto peer reviews, já si myslím, že toto je velice dobrý návrh. Mohu říct, že my už to nějakým způsobem děláme. Eh, komise, její helpdesk, eh, tady eh, se zabývá finančními postupy a poskytuje už všem ostatním institucím, stejně tak jako agentura informace, nasloucháme také radám a Čas od času eh, organizujeme setkání eh, mezi nejrůznějšími sektory, které si mohou sdílet osvědčené praxe a možná bychom mohli toto institucionalizovat nějakým způsobem, ale mohu vás všechny eh, členy výboru mm, ujistit, že to je běžná praxe dnes, jsou to neformální, je taková neformální úroveň, ale velice účinná, účinně to funguje a koná se to na pravidelné bázi. Ještě nějaké další otázky nebo věci, které bych mohla dodat? A možná ještě jedna z věcí, o kterých mluvila zpravodajka. Týká se to přístupu Ehm, novinářů, investigativních novinářů k těchto všem datům. Eh, chtěla bych vám říct, eh, že F, systém FTS, eh, tedy systém pro finanční transparentnost, mimochodem byl implementován komisí po ehm, doporučení, která přišla v roce 2010 z parlamentu. Ehm, toto je k dispozici. Jsou tu určité databáze, které byly zmíněny mm, ve zprávě parlamentu. Ale bohužel Eh, to není majetku eh, komise nebo ostatních eh, institucí, takže to trošku nám znesnadní um, zajistit tento přístup. Ještě jednou bych chtěla poděkovat zpravodajce za velice dobré rady. Mm, budeme je analyzovat dále a tam, kde to bude možné, je vezmeme v úvahu v našich jednáních. Děkuji účetnímu dvoru za některá doporučení, která Eh, jsme, jim eh, se jsme už věnovali eh, v mm, současném návrhu finančního nařízení a mm, společně jako, jako kolegislativci si myslíme, že se můžeme dostat dále. Děkuji vám. Já, danke. Děkuji. Spravodajové mají vždy radost eh, z návrhu. Budete mít ještě něco? Dejte nám to, neváhejte. Prosím. Děkuji vám, paní Gresle, za možnost pohovořit ve druhém kole. Rád bych se vyjádřil k různým poznámkám zpravodajky paní Makovej a také k dalším příspěvkům do diskuze. Myslím si, že klíčové v této otázce, klíčová je transparentnost. A zaznělo zde několik věcí, které souvisely přímo s transparentností. Zda mohou být kontrakty zveřejňovány se stejnými kritérii, se stejnými informacemi. Já si myslím, že to by mohlo velmi pomoci k transparentnosti a souhlasím eh, s paní Jill Casado, že by zde měla být eh, rovnováha mezi transparentností na jedné straně a na druhé straně ochranou osobních údajů a dalších dat. Myslím si ovšem, že klíčová je skutečně transparentnost, větší transparentnost. I další příspěvky ukázaly, že je to zásadní téma, že skutečně potřebujeme větší transparentnost u veřejných zakázek. Další věc je přístup malých a středních podniků k veřejným zakázkám. Ta poznámka o těch dlouhotrvajících smlouvách, o tom, že sedmileté smlouvy nezaručují rovný přístup a že zde není konkurenceschopnost, eh, nebo tedy, že zde vůbec není konkurence, to je podle mě velmi relevantní poznámka. Z toho důvodu je důležité, aby byla sledována naše doporučení, aby tyto dlouhodobé smlouvy byly opravdu velmi přísně přeskoumány a abychom si skutečně upřímně odpověděli na odpověď, zda takto dlouhodobé smlouvy potřebujeme. Pan Vogam hovořil o otázce přístupu a také navázal tuto otázku na novou směrnici a přístup malých a středních podniků za té nové směrnice. My jsme se zaměřovali na veřejné zakázky ze strany veřejných institucí EU a instituce EU nepodléhají této nové směrnici. Z toho důvodu se náš audit nezaměřoval na konkrétní otázky, které zmiňujete, ale samozřejmě v nové směrnici jako takové mají malé a střední podniky velmi příznivou pozici jak by toto mělo být auditováno do, bodu, do budoucnosti. Implementace této směrnice a její dopady v reálném životě, to vše by mělo být ověřeno, otestováno, pokud to bude možné. Na druhé straně musíme připustit, že směrnice není součástí té jednotné příručky pro evropské instituce. A to je také jedno z našich doporučení, které je velmi důležité. Paní Gresle, ten poslední bod eh, se týkal vaší otázky ohledně toho, v jakém termínu dostáváme informace od všech EU institucí. Na úplně poslední straně naší zprávy můžete zjistit, že všechny informace jsme dostali v časovém limitu, nicméně odpovědi ve všech jazycích eh, přišly později, takže byla to otázka překladu, proto jsme tedy měli ty informace k dispozici později, ale na té poslední stránce najdete přesná data, kde jsme dostali odpovědi jednotlivých institucí. Rád slyším, že komise se pozitivně dívá na celou řadu našich doporučení a doufáme, že to znamená, že v budoucnosti přístup hospodářských operátorů k veřejným zakázkám veřejných institucí bude vylepšen. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan Zechovský. Komisi za to, že reagovala promptně na to, co jsme tady říkali, e, řadu e, poznámek už bylo zmíněno, zmíněno e, Evropským účetním dvorem. Já bych schrnul to, co bylo tady v diskuzi řečeno, že bychom chtěli po komisi, aby mm, vlastně zmínila takové tři věci. První je, aby se pokusila bojovat za vizibilitu veřejných zakázek daleko větší. Je to boj na dlouhou trať, ale stojí za to. Druhá věc je, zkuste se zamyslet, jak otevřít zakázky malým a středním firmám. Nedělejte zakázky veliké a složité. Opravdu neoslovujte pouze vybrané, vybrané dodavatele, tak jak je to v mnohých DG prostě zvykem, ale zkuste nějakou kredibilitu, eh, kreativitu, zkuste to, aby opravdu Evropské, eh, Evropská unie byla kredibilní a my já osobně vítám zřízení jednoho místa, kde budou schromažďovány všechny veřejné zakázky. Já si myslím, že to eh, vlastně daleko více přispěje k transparentnosti a pevně věřím, že tyto poznámky budou všechny eh, zakotveny a budou zahrnuty do příští zprávy a příštího konání Evropské komise. Děkuji. Já myslím tam no. Tím jsme dospěli k závěru než tohoto bodu. Děkuji mnohokrát za všechny vaše příspěvky a dostáváme se k bodu číslo čtyři. Ono to trvalo poněkud dlouho, ale teď budeme hovořit o certifikaci udržitelných biopalů. Spravodajem je pan Zdechovský a udělí mu slovo, prosím. předsedkyně, paní, eh, děkuji vám, dámy a pánové, za tuto příležitost eh, prezentovat eh, vám toto zvláštní zprávu. To zprávu která se týká certifikace udržitelných biopaliv. Ve své prezentaci představím závěry a doporučení. Ale dovolte, abych nejdříve řekla, k biopalivům. Proč je toto téma tak důležité? Emise skleníkových plynů je všude ve světě důvodem k obavám. A Evropská unie je v přední linii, pokud jde o snižování emisí CO2 při spalování. Protože to je také možnost, jak snížit naši uhlíkovou stopu. Na jaře roku 2009 Rada přijala Evropský balíček pro, pro energetiku a klimatické změny, kde se také zvyšuje podíl eh, energii z obnovitelných zdrojů. Součástí tohoto balíčku je směrnice, která vyžaduje, aby Evropská unie pokryla alespoň 20 eh, své celkové spotřeby energie, energií z obnovitelných zdrojů a alespoň 10 energie v dopravě musí být tedy do roku 2020 z obnovitelných zdrojů. Pouze udržitelná biopaliva mohou být eh, považována za něco, co směřuje k dosažení tohoto cíle 10 a to prostřednictvím certifikátů. Certifikáty jsou vydávány dobrovolnými schématy a je na komisi, aby tato schémata, tyto režimy uznala. Platí to na pět let toto rozhodnutí. Podle nebo v době auditu jsme měli 19 takovýchto uznávaných režimů. Máme jedna které biopaliva z odpadu a jednak z zemědělských surovin. To je nepotravinová biomasa. Biopaliva ze zemědělských produktů jsou tedy v konkurenci se zemědělskou produkcí, takže to znamená, že pouze 7% z těch může být považováno za udržitelné, mohou být započítávány do tohoto cíle. U odpadu je to jinak, tam se to totiž počítá dvojnásobě, takže členské státy by mohly splnit tento cíl pouze z 5%. Členské státy mají spolehlivé certifikační systémy pro udržitelná biopaliva. Komise má tedy za úkol potvrdit, že tyto, tato biopaliva jsou udržitelná, zda tyto režimy fungují tak, jak mají a že podíl biopaliv používaných v dopravě, že toto číslo je spolehlivé. My jsme to tedy zjišťovali a došli jsme k závěru, že komise a členské státy určitě mohou udělat více, aby se ujistili, že to, co je nahlašováno a započítáváno jako biopaliva, skutečně je biopalivem. Členské státy v této oblasti tuto, tuto monitorovací činnost neprovádějí příliš důsledně a měli bychom mít evropský přístup k tomu, jakým způsobem se nahlašují a započítávají udržitelná biopaliva do dosažení tohoto cíle. Zpráva dochází k závěru, že vzhledem ke slabinám v komisním postupu uznávání těchto dobrovolných režimů evropský systém certifikace udržitelných biopaliv není plně spolehlivý požadavky, na nichž komise zakládá uznání těchto dobrovolných režimů, jsou omezené a nedostatečně zajišťují, že ta certifikovaná biopaliva jsou skutečně udržitelná a že nemají žádné negativní eh, dopady, ať už na životní prostředí, ekonomiku, společnost a tak dále. Podíl energie z obnovitelných zdrojů možná bude přehodnocen. K tomu závěru jsme tedy eh, dospěli, protože členské státy mohou nahlásit eh, udržitelná biopaliva, jejichž udržitelnost nebyla ověřena. Ty zkontrolované režimy neměly náležité postupy k tomu, aby se ověřili, že Biopaliva produkovaná z odpadu jsou skutečně produkována z odpadu a tím pádem zde máme také problém ve srovnatelnosti údajů, které nahlašují jednotlivé členské státy. Komise také nedohlíží na fungování těchto dobrovolných režimů, jakmile je jednou uzná. Také jsme zjistili, že komise si neověřila, zda tyto dobrovolné režimy si ověřují, zda zemědělci dodržují kritéria vyplývající z evropských požadavků pro zemědělství. Je to kontrolováno národními úřady v rámci SZP, ovšem komise nemá žádný přístup k výsledku těchto kontrol, pokud jde o řídící strukturu těchto dobrovolných eh, systémů, tak jsme zjistili, že je zde riziko střetu zájmu. Často jsme viděli, že zde dochází k neefektivní komunikaci se zúčastněnými stranami. Komise to vůbec nebrala v úvahu, ale v roce 2015 eh, vydala jisté pokyny, jak zvýšit transparentnost. Bohužel tyto požadavky nebyly náležitě vymáhány. Je na členském státě, aby si zajistil, že data o biopalivech, udržitelných biopalivech, která jsou předávána komisi, jsou spolehlivá. V tomto kontextu náš audit svědčí o tom, že národní data o podílu energie z obnovitelných zdrojů používané v dopravě, že tato data pravděpodobně nejsou spolehlivá. Abychom dosáhli stanoveného cíle, tak je důležité, aby to snižování emisí bylo skutečné. A aby snížení emisí v jedné oblasti nebylo kompenzováno zvýšením emisí v jiné oblasti. Pokud jde o systém pro certifikaci udržitelných biopaliv, tak doporučujeme, aby komise lépe zkontrolovala dobrovolné režimy, které žádají o uznání a komise také musí zajistit odpovídající řízení a transparentnost těchto dobrovolných schémat. Komise musí dohlížet nad těmi uznanými dobrovolnými režimy, musí navrhnout členským státům, aby podporovali tyto statistiky důkazy o těch množstvích udržitelných biopaliv a také by bylo důležité, aby komise navrhla harmonizaci odpadních materiálů členským státům. Je důležité, aby se členské státy zavázaly k tomu, že budou usilovat o další pokrok v této oblasti. Děkuji také zpravodaji panu Zdechovskému za přípravu skvělého pracovního dokumentu k naší zprávě. Já vám děkuji za pozornost a jsem vám k dispozici, pokud máte k této zprávě nějaké dotazy. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji a slovo má pan zpravodaj. Děkuji, paní předsedající. Prvně mi dovolte poděkovat jedné ze tří dám, která které nás výborně zastupují v Evropském účetním dvoře, paní Jakobsen a celému jejímu týmu za opravdu skvělou, skvělou zprávu a skvělou eh, kooperaci v průběhu psaní této zprávy, která se týká velmi, velmi, velmi citlivého tématu, jakým je certifikace biopaliv. Já sám eh, toto téma shledávám velmi fascinující a jsem rád, že dnes můžeme o evropském systému certifikace vést tuto eh, velmi důležitou debatu. Když se řekne Evropská unie v kontextu ochrany životního prostředí, první, co mě napadne za slovo, tak to je slovo lídr. Skutečně si myslím, že Evropská unie je považována na tomto poli za vzor a udává vysokánský standard. Proto je ale pro mě velikánským zklamáním dozvědět se ze závěrů této zvláštní zprávy, že v tématice tak kontroverzní a citlivé, jako je certifikace biopaliv, nelze na Evropskou unii spoléhat. A určitě nelze slovo lídr na ní použít. Přitom doprava je jednou ze zásadních oblastí, která má fatální dopady na stav životního prostředí a klimatické změny, proto závazky, která Evropská unie v této oblasti učinila, a to konkrétně v, doku, v dokumentu RED, kde se zavázala, že do roku 2020 bude podíl energie z obnovitelných zdrojů využité, eh, využitý ve všech formách dopravy nejméně 10 jsou zcela zásadní. Užití biopaliv je k naplnění těchto závazků nezbytné a jak podotýká dokument Evropského účetního dvora. E, nicméně, e, nicméně my si zde musíme zdůraznit, že musí jít o využití biopaliv, které jsou udržitelná. Samotná redukce biopaliv je přitom zámě, poměrně kontroverzní, jelikož je s ní spojená, jsou s ní spojená obrovská rizika což se týká užití půdy, dopadů na pracovní sílu a na životní podmínky obyvatel v rozvojových zemích i na dopady na životní prostředí a je zde i veliké riziko podvodů, především co se týká biopaliv produkovaných z odpadů. Všechna tato rizika byla velmi dobrým způsobem načrtnuta Evropským účetním dvorem. Fakt, že i přes tato obrovská rizika. Ročně investujeme stovky miliony eur do rozvojové pomoci po celém světě, do boje proti hladu, do boje proti fair trade a do boje proti těmto podvodům. Přitom na druhé straně riskujeme, že tyto peníze jsou absolutně k ničemu, protože nevhodná produkce biopaliv způsobuje chudobu, hlad, špatné pracovní podmínky a podvody s produkcí odpadů. To je podle mě velmi zásadní otázka a je potřeba se s ní při této diskuzi zásadním způsobem vyrovnat. Toto se nelze vyložit jinak než nekon, nekonzistentní přístup Evropské unie. Evropská komise by měla absolutně přehodnotit svůj přístup k certifikaci a musí být schopná jasně doložit původ biopaliv my nesmíme dopustit situace, že posíláme někde humanitární pomoc lidem, které nemají co jíst a na druhé straně na stejných polích, která můžou být použita k tomu, aby jsme bojovali s hladomorem, se pěstují biopaliva a dováží se do Evropské unie. Systém biopaliv musí být transparentní. Informace o nepovinných režimech a producentech biopaliv musí být dohledatelná. Data od členských států musí být ověřitelná a celkový přístup komise musí být konzistentní i s dalšími evropskými politikami. Na závěr mi, paní předsedkyně, dovolte poslední poznámku. Nebuďme naivní a mluvme otevřeně. Vliv zájmových skupin v této oblasti je enormní a proto je zásadní, aby byl celý systém maximálně transparentní a spolehlivý, protože pokud chce Evropská unie zůstat lídrem v této oblasti, musí být lídrem v oblasti všeho, co jsem tady zmiňoval. Dámy a pánové, děkuji paní, ještě jednou paní Jakobsen za skvělou zprávu, děkuji vám za pozornost a těším se na podnětnou diskuzi k tomuto tématu. Děkujeme mnohokrát a za Evropskou komisi, komisi má paní ředitelka z příslušného generálního ředitelství slovo. Prosím. Hello? Yes. Uh, firstly, thank you very much indeed. Uh, for the opportunity to... Děkuji za příležitost vyjádřit se k této zprávě. Myslím si, že je zcela zásadní, abych eh, nejdříve zdůraznila, že plně souhlasíme s tím, co říkal zpravodaj i účetní dvůr o důležitosti kritérií udržitelnosti pro biopaliva. Do roku 2020 máme cíl v legislativě snížení podílu, nebo tedy zvýšení podílu energie používané v dopravě na 10%. Je velká pravděpodobnost, že hodně z těchto paliv budou biopaliva a je důležité zajistit, aby byla produkována udržitelně s vysokými kritérii udržitelnosti. V roce 2009 byla přijata směrnice, kde stanovujeme kritéria udržitelnosti, kde jasně uvádíme, že biopaliva nemohou být započítána do tohoto cíle, pokud eh, například pocházejí z nějakých oblastí, které jsou citlivé z hlediska uhlíku. My máme kritéria, která jsou velmi vysoká a vynucujeme je prostřednictvím certifikačních eh, režimů. Ta kritéria se používají jak v Evropě, tak jinde a je důležité, aby vždy byly dodržovány stejné standardy Zpráva, na kterou se dnes zaměřujeme, se zaměřovala na směrnici a na praktiky, které byly realizovány od vstupu směrnice v platnost. Je důležité poukázat na to, pokud je o jednu velmi důležitou věc, a sice změnu v nepřímém používání půdy, tak tam spoluzákonodárci přijali novelu ke směrnici z roku 2015. Tam bylo stanoveno, byl tam stanoven strop 7% pro biopaliva. A to je legislativní rámec, se kterým v současné době pracujeme. Pokud jde o certifikační režimy, děláme to na základě nezávislých ověřitelných zpráv auditorů, kteří ověřují že ten produkt, který je použit jako výchozí při produkci biopaliv, splňuje kritéria udržitelnosti. Identifikovali jsme například jisté pochybnosti, které se týkaly toho, co je to vlastně odpad. A důsledkem toho bylo, že do té legislativy z roku 2015 jsme vložili odstavec, který se týká definice odpadu, aby to bylo jasné, aby zde nevznikaly žádné pochybnosti. Máme zde roční revizi certifikačních režimů a Požadujeme po operátorech těchto režimů, aby nám podávali zprávu každý rok. Tam musí být v souladu s legislativními ustanoveními, ale není tam rozhodně nic, co by jim bránilo jít nad rámec těchto legislativních ustanovení. A v tomto smyslu nepovinné režimy mohou obsahovat prvky, které se týkají socioekonomických kritérií, i když tato nejsou povinná a proto je nemůžeme ve všech zprávách vyžadovat. Pokud jde o ustanovení o zemědělcích, jak zde bylo uvedeno, máme zde postupy souladu, které zde fungují v rámci SZP a ustanovení v tomto smyslu jsou uplatňována členskými státy. Zpravodaj zde hovořil o jedné věci, a to je otázka platnosti dat, které dostáváme z členských států, otázka jejich pravdivosti. Na tom ještě musíme pracovat a s členskými státy. My jsme to částečně přijali a to z různých důvodů. My dostáváme roční zprávy ze strany členských států, my je používáme, jsme velmi vděční členským státům za předkládání těchto zpráv a v náležitém čase a formě. Ovšem dá se to ještě vylepšit, ta data se dají vylepšit a velmi rádi budeme pracovat s členskými státy na vylepšení těchto údajů. Především pokud je o nová ustanovení, která byla přijata v roce 2015, ten text k tomu ILUK a změně v nepřímém používání půdy a další změny, které s tím souvisí. Pokud jde o řízení a transparentnost, tak komise na svých webových stránkách založila platformu transparentnosti, kde jsou zveřejňovány všechny nepovinné režimy, všichni k ní mohou mít přístup. Chceme také zajistit, že členské státy se mezi sebou budou vyměňovat nejlepší postupy. Máme také pravidelná setkání s členskými státy, kdy o tom diskutujeme, kdy nám jde o výměnu nejlepších postupů. Pokud jde o dohled nad těmito režimy, tak je pravda, že je to tedy založeno eh, na papíře, že tedy komise nerozesílá inspektory do světa, aby to kontrolovali. My spoléháme na nezávislé auditované informace. Když zjistíme, že ty informace nejsou správné nebo nejsou úplné, tak bychom okamžitě pozastavili rozhodnutí schválit certifikační režim a odebrali bychom nebo odvolali bychom eh, tu auditní skupinu z těchto orgánů, které by byly tedy pokládány za spolehlivé. Já doufám, že jsem reagovala na všechny otázky, které zde zazněly. Pokud jsem něco vynechala, tak mi to prosím připomeňte. Děkuji. Kolegy Javor. Nyní pan kolega Javor. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji také paní Jakobsonové a, a děkuji panu zpravodajovi za jeho práci. Možná bych nemusela říct nic, protože naprosto souhlasím se závěry této zprávy a s většinou toho, co tady zmínil pan zpravodaj Tomáš Zdechovský. Domnívám se, že před námi máme tady v rukou skutečně nesmírně významnou zprávu, protože politika biopaliv není pouze jednou z evropských politik. Toto je naprosto jasný příklad eh, legislativy, která selhala v Evropské unii, protože původně, eh, když se regulovala toto oblast, tak cílem přece bylo bojovat proti klimatickým změnám a snížit se o dva. Ale nakonec jsme si museli eh, uvědomit, nakonec jsme viděli, že tedy legislativní schéma pro trh s biopalivy vyústil v celou řadu půdních změn, nikoliv v snižování emisí, protože tady jsou také problémy i na trhu s potravinami, na zemědělském, v zemědělském sektoru Evropské unie. A Vzhledem k tomu, že Evropská unie eh, začala zavádět kritéria trvalé udržitelnosti, aby viděla, co lze ještě zachránit z této situaci, eh, tato zpráva naprosto jasně podtrhává to, co už celá léta tvrdili, na co upozorňovali zelené, pardon, zelené, strany zelených i strana zelených v parlamentu na nebezpečí, eh, nebudou-li dodržována kritéria eh, trvalé udržitelnosti, ale nikdo neví, zda ta biopaliva, která spotřebováváme na evropském trhu, přicházejí z eh, udržitelných zdrojů či nikoliv. A stále máme ještě ten, DU, ten cíl desetiprocentního podílu energie z obnovitelných zdrojů v dopravě do roku 2020, ale eh, v vidíme, že e, zda, zatím tedy není jasné, zda tedy e, se přibližujeme na základě tohoto opatření skutečně k tomu cíli, který jsme si stanovali. Zda tady budeme mít spíše výhody či nevýhody. Je jasné, že potřebujeme nový systém. A pouze zmíním několik detailů. Existují různé definice odpadu, ano, vím. Ano, eh, pokusím se být stručný, paní předsedkyně. Máme různé definice odpadu v různých členských státech. Eh, nespolehli ve zprávy a informace z jednotlivých členských států. Nemáme tady záruku udržitelných biopaliv. Problémem je, že v některých členských státech, například v Polsku, Transpozice eh, směrnice RED z roku 2015 vypadá tak, že nikdo neví, jak budou potom vypadat mechanismy vyučtování, což znamená, že dospějeme ji-li do roku 2020, nikdo nebude vědět, jaký je tedy výsledek té udržitelnosti v oblasti biopaliv. Je to jasný příklad toho, že musíme zastavit eh, regulaci a nařízení o biopalivech takov, tak, jak existuje a musíme změnit systém, protože ten systém, který tady máme, nás jistě nepřiblíží k udržitelnější Evropské unii.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 Kolega zum Abschluss. Thank you, Madam Chair. Uh, Thank you. Děkuji paní předsedkyni, děkuji paní Jakobson za, eh, za závěrečné poznámky, děkuji panu Javorovi za skutečně vynikající ehm, pohled na věc. Eh, to nás totiž Ehm, to nám, tady, tady se díváme jinak do tu problematiku. Jsem velice eh, rád, že jsme slyšeli odpovědi Evropské komise, protože komise je eh, na tuto diskusi skvěle připravena a chtěl bych zmínit eh, to, že budu velmi rád, že budeme mít takovou tu strategii do roku 2035. Pro mě je velice důležité, abychom neuzavírali eh, tuto problematiku biopaliv, abychom ji eh, eh, neuzavřeli za dva, tři roky, ale abychom více detailněji hovořili po delší období o tomto a Stejně tak je pro mě důležitou informací to, že máte platformu mezi členskými státy. Myslím si, že toto je, je důležitější abychom získali všechny informace členských států, protože největším eh, výrobcem eh, biopaliv v mé zemi je Andrej Babiš, eh, minister financí České republiky. A promiňte, je mi to líto, ale toto je něco, co je velmi kontroverzní. A jestliže Eh, chceme, já myslím, že eh, Evropská komise by neměla eh, důvěřovat všem datům, která, která dostane z mé země, tak to byla moje poslední poznámka. Tak tím jsme se dostali ke konci tohoto bodu pořadu jednání. Srdečně děkuji za informace, za důležitou zprávu a i vaše poznámky. Myslím si, že se tomu ehm, ještě budeme věnovat. Musíme postupovat cíleněji, než tomu bylo dosud. Srdečně děkuji za informace a za celou zprávu. Dostáváme se k bodu pořadu jednání 7, to je z eh, eh, průzkumu je to zpráva o cestě delegace výboru KON do Řecka září 2015. Tady chci přivítat e, zastupující generálního tajemníka e, Upence. E, chtěl bych připomenout, že tenkrát jsme se zabývali sedmi projekty s různými možnostmi financování a poprosili jsme o to, aby nám byl předložen seznam všech projektů, jejichž možnosti financování eh, eh, mm, budou končit po dvou obdobích. Mm, to bylo 31. prosince 2015. Eh, ten seznam projektů jsme neobdrželi, alespoň to, co se z těch projektů stalo a e, jak vypadá plán, e, tak abychom věděli, jak pokračovat, nebo abychom věděli, které recovery se to bude týkat. Takže bych navrhla, abychom prošli projekty a abyste nám poskytli informace o tom, jak komise bude nakládat se zbytkem projektů v Řecku po 14-letém e, finančním rámci. Je hezké, pane kolego, že jste tady a máte slovo. Děkuji. Ano, děkuji vám za to, že jste nás pozvali. Eh, tato mise to bylo velice důležité. Navštívili jste, viděli jste sedm projektů, ale jak jste sama řekla, identifikovali jsme v posledním období 162 eh, prioritních projektů. A Eh, to bylo ještě více než jenom toto, ale myslím si, že důležité je toto, protože ve vaší zprávě eh, v podstatě říkáte, že to bylo asi 50% z nich, které byly ukončeny. Teď už máme informaci o tom, že to bylo 78% projektů, což je 127, eh, ty jsou dokončeny, a, nebo se nacházejí v takové poslední fázi a budou uzavřeny, takže můžete, myslím, si jistí, že většina těchto prioritních projektů bude ukončena. Také víme, že 11 z těchto prioritních projektů Eh, bylo staženo nebo zrušeno, ale eh, také eh, pracujeme s jednotlivými úřady, abychom zajistili, že některé z nich, které jsou důležité, mm, nám jde o to, aby mohly být znovu předloženy v rámci programu 2020, protože se to právě hodí do tohoto programovacích cílů. Chtěl jsem něco říct k těm doporučením, protože vy jste přišli s něčím zjevně, co je na nejvýš důležité. Jedna z věcí, kterou jsem chtěla říct eh, k této regionalizaci v Řecku. Eh, víte velice dobře, že jsme měli pět regionálních programů v dřívějším období, ale eh, ty byly, tady byly zkombinovány regiony vzájemně. Teď v novém období jsme velmi podpořili, toto podpořili dál, toto předání pravomocí regionům v Řecku a teď máme 13 regionálních takovýchto projektů, to znamená Ehm, ty, to bude právě zpravováno těmito regiony. A myslím si, že toto je velice důležité, protože to umožňuje věnovat se těmto problémům eh, určitých nedostatků a mnohdy to bývá v pravomocích národních úřadů. Ještě pořád máme pět takových ehm, projektů, které jsou na národní úrovni a velmi úzce spolupracujeme s ostatními eh, DGs, zvláště pro zaměstnanost, protože chceme se postarat o to, aby se eh, podpořilo to, co se děje v těch národních programech. A pak tady máme zprávu, reformu veřejné zprávy, to je separátní program a také je to program technické pomoci. Toho hodně pomáháme k tomu, abychom Řecku pomohli to, dosáhnout toho, co má, čeho má dosáhnout. V těchto projektech, mm, a my vám k tomu mm, pošleme písemně informace, potřebujeme trošku času k tomu, ale chtěl jsem ještě říct, že jsme ve stádiu eh, mm, do roku 2017, eh, kde budeme uzavírat dokument, ten bude zaslán v březnu, nejpozději 31. Eh, března příštího roku. Spolupracujeme s řeckými úřady a chceme přesně vysledovat, jaký je statut těchto projektů. A myslím si, že v těchto sedmi projektech můžeme vidět, že alespoň pár z nich bude ukončen No, do března. Zvláště jsme eh, sledovali projekt Lake Karla, mm, eh, jsou to, vím, že jsou tady otázky, které jsou, souvisejí se zavodňováním, zavlažováním a podobně, ale je tady, existuje společná práce s Agri eh, a s programem pro venkovský rozvoj, takže náš projekt může být ukončen a vlastně už bude, mm, bude mm, to uzavřeno. Doufáme, že všechny z nich budou moci být ukončeny. Ještě bych rád řekl něco o silnicích, e, dálnicích. To byl velice důležitý projekt. To, tyto, toto bylo zastaveno kvůli krizi v Řecku a e, muselo se přepracovat celé to e, aranžmá, celý ten layout projektu a myslím, že se nám podařilo najít způsob, jak ukončit i tyto projekty do konce roku 2016. Víme, že datum eh, už bylo pro, eh, pominulo, eh, ale také bychom rádi zmínili, že řecké úřady mají tyto doplňkové možnosti financování, musí to být ukončeno a oni to akceptovali, že to v rámci národního rozpočtu uzavřou. A v tomto kontextu je velice, myslím si, dobré si uvědomit, že služby komise spolupracovaly velmi úsilovně um, s ostatními a tady jsme, to byla skoro polo, půl, půl miliard miliardy, které mělo být tady vydáno. Chceme eh, se postarat o to, aby ty peníze byly cíleně vydány, tak aby byly ukončeny tyto projekty. A právě tyto dálniční projekty tady očekáváme, že budou ukončeny s tím, že se využije tato část financování, protože datum pro způsobilost eh, už vypršelo. Způsobilost těchto peněz. Jsou tu ještě určité komplexní projekty, například metro v, eh, Soluni, a tady máme určité limity, protože jsou to takové přemostěvací projekty, ale e, spolupracujeme s řeckými úřady a snažíme se zjistit, jaké jsou potenciály mezi 2013 e, a 2020. Tesaloniky to je daleko obtížnější projekt než projekt přemostění. Tady jde o půdu, ale víme, že klíčová e, část to je eh, výstavba metra. A tady vidíme, že ještě eh, jsme nepředložili, eh, nebyla předložena druhá fáze a víme, že to asi bude trošku zredukováno co do rozsahu a také financování, ale zároveň víme, že první fáze A, ta bude fáze operativní, takže mm, půjde o to pokračovat potom s druhou fází v roce 2020. Ale myslím si, že v těchto projektech, těch se mostů, tady máme situaci, kdy 90% bylo ukončeno, jsou to archeologické mm, eh, vykopávky, to je ještě pořád problém a proto eh, jsme eh, tady zřídili takovou skupinu inter, mezi ministerství, ta se pokouší dát dohromady experty ze všech ministerstev a to je otázka, na které pracujeme a doufáme pořád, že to bude moci být vyřešeno této konkrétní otázce archeologických vykopávek a získávání půdy. Víme, že toto byla eh, horizontální otázka v Řecku a jsme i vděční za vaše iniciativy, protože se tu konal workshop, eh, myslím, že to tady eh, Evropský parlament odvedl spoustu práce na tomto poli. Také mm, se věnujeme této otázce v této mm, skupině meziministerské a teď máme dvě konkrétní pracovní skupiny, které na tom pracují. Očekáváme, že mm, přijdou s velmi konkrétními doporučeními o tom, jak zlepšit situaci e, na tomto konkrétním poli. Šest měsíců e, řekli, e, že to bude a je důležité, abychom pokračovali, abychom tady tlačili na to, aby se našlo řešení, protože je pravda, že ve mnohých z těchto projektů v roce 2017, ale i do roku 2020 to může být problém, protože zjevně jak jsem řekl, 2017 to bude konečná fáze, tady budeme mít plné detailní informace, až se předloží ty poslední dokumenty, protože některé z těch projektů tady ještě pořád možnost, že budou finalizovány, ale na rok 2020 je velice důležité, abychom pokračovali, abychom hledali řešení těch horizontálních otázek, to je to, co zmiňujete ve doporučení. A hodně se udělalo v oblasti likvidity díky Evropskému parlamentu a radě. E, tady došlo k určitému vylepšení, se PR. Takže vlastně to umožňuje řekům, aby mm, měli k dispozici finanční prostředky i teď, kde to budou uzavírat a kde budou začínat eh, s obdobím 2020. 2020. Ale tady už vidíme zlepšení. Protože je pravda, že se tu předložilo asi půl miliardy plateb, ale očekáváme, že to bude víc, možná v jedné miliardě. Bude, eh, to bude takové prozatímní eh, platba komise protože tady byly zálohy zaplaceny, jak víme, navýšené zálohy, tedy pracuje se na tom a mm, v zásadě, když se podíváme na výběr projektů, myslím, že je to 18%, které už byly schváleny jako vybrané projekty a to je, myslím, docela dobré číslo, protože v některých členských státech pořád mají nulu. Eh, co do této, tohoto výběru. Takže Řecko vypadá docela dobře v celkovém srovnání tohoto selekce a eh, víme, že jsou tady určité projekty, které už dobíhají, ale eh, chceme, aby se začalo s novými výzvami projektů a tady bych zvláště chtěl říct, že tlačíme na regionální programy. Jedna z věcí jsou inovace. To je velice důležité pro růst ekonomiky a regionu. Tady se nám podařilo najít eh, způsob, eh, jak eh, přijít s národními strategiemi, ale také s regionálními strategiemi. A tyto regionální strategie, myslím, budou klíčem, hybnou silou mm, toho, jak to správně implementovat v našich programech regionálních, jak vytvářet pracovní příležitosti a růst. Mohl bych pokračovat, myslím, že ještě jeden projekt, který jsem zmiňoval, je katastr to je neustálý, to, to pokračuje v po delší dobu a bylo to dost obtížné. Pokoušeli jsme se zmobilizovat veškerou celou expertízu, poznatky, které jsme měli. Začali jsme do toho určité prvky, chtěli jsme eh, tlačit na tento konkrétní projekt v příloze memoranda porozumění. Jak víte, to patří k tomuto Fiscal Adjustment Program. Tady jsme mobilizovali také Světovou banku. A mm, Eh, Jaspers eh, eh, je tady technická pomoc členským státům, je to veliký projekt. Jaspers nebo Jaspers tady hm, doufáme velmi, že poté, co to všechno dáme dohromady, tak dojde k pokroku v projektu Katastr, protože mobilizujeme Světovou banku, snažíme se tady vynakládat tlak, hm, aby se v tom postoupilo předu, aby to bylo ukončeno, ale Souhlasím s tím, že toto ehm, byl velmi obtížný projekt a uvidíme, jak to bude postupovat dál. Ale pak to byly ještě další projekty, mm, které jste viděli sedm. Můžeme vám poslat eh, detailní informaci o tom, jak si myslíme, jestli budou dokončeny, doby si doběhnou a Nemyslím si, že teď můžeme eh, říct, že tu něk- budou programy, které vůbec nebudou ukončeny. Teď jsme dost pozitivní, pořád si myslíme, eh, že budou moci být buď ukončeny, nebo doběhnou a eh, nebo se ukončí jiným způsobem. Jeden z příkladů je, jak ty finanční toky spolupracují, je třeba jsou železnice, protože projektu železnice nevím, jestli to správně řeknu, víte, který projekt to je, protože jste to viděli. Ano, přesně, tento to je, děkuji. Tady se spoleháme na eh, tu, ty, ty možnosti Connecting Europe. Zase to znamená eh, snížení nebo redukci v té naší eh, fázi bude tady méně finančních prostředků na 2017, ale v SEF v SEF tady to dokončíme. Takže zase se musíme podívat na to, jak to budeme moci realizovat přes SEF, ale myslím, že se snažíme nalézat různé způsoby, jak na pomoci tomu, aby to bylo ukončeno, protože ukončení těchto projektů je zjevně velice důležitý mm, kdyby nebyly ukončeny, kdyby to nebyly jiné nástroje, jak to ukončit, tak by to pak mohlo vést k opravám. Plný obrázek, obraz takových jasných, celých korektur si můžeme udělat, až dostaneme úplný dokument, protože by to byla jen spekulace říkat teďka, že to bude tak či onak, nebo tato či ona částka. Co se týče závazků, jak víte, je to 100% absorpce v Řecku, takže eh, tady mm, eh, Některé projekty možná nebudou uzavřeny a proto by to mohlo vést k určitým korekcím, ale pak se opět musíme podívat eh, na, že tady bychom na to, že to existuje určitě přebokování, musíme se podívat, jak by to mohlo být kompenzováno či skorigováno, nebo jak by mohly být tyto věci nahrazeny. Takže myslím si, že celkově toto mohu říct, mohu vám poslat detailnější informace určitě k těm sedmi projektům. Sledujeme i zbylou část těchto prioritních projektů, abychom viděli, jak kde to je, jestli to bude znovu předloženo do roku 2020 či ne. Některé z nich se netýkají um, fondu, ale abychom si mohli udělat úplný obrázek o uzavření do roku 2017, to bude v březnu. Březen je poslední lhuta pro předložení. Budeme to analyzovat a pak podáme o tomto zprávu. Takže děkuji za to, že jste mi věnovali pozornost a děkuji, že jste nás pozvali. Já Dank für die Information. Děkujeme mnohokrát za informace, kdy vás budeme smět zase pozvat. Kdy, kdy budete tak daleko s přehledem, že můžeme očekávat opravdovou zprávu o uzavření programu? Kdy se domníváte, že bude ta vhodná chvíle? Samozřejmě bude to záležet na řeckých úřadech. Jak už jsem řekl, my víme, jaká je situace u některých programů a projektů, ale musíme počkat, až budou schváleny některé Víme, že eh, k tomu nedojde eh, do začátku příštího roku, protože samozřejmě my pracujeme tak rychle, jak můžeme ale mm, třeba čas na celý ten komplexní proces, musíme pracovat na závěrečné zprávě, eh, musíme vzít všechny dokumenty dohromady. Eh, víte, jak vypadají ty postupy? Budeme mít komunikaci, sdělení členským státům, kde zmíníme všechny problémy, které ještě zbývají do uzavření ale řekl bych, já nevím, v polovině příštího roku bychom mohli mít takový hrubý obrázek o Řecku. Co se týče těch specifických sedmi projektů, k těm vám můžeme dodat písemné informace. Potom máme ještě programy, které jsou součástí těch prioritních projektů, ale ještě nebyly zkompletovány. To můžeme udělat teď ale takový ten kompletní obrázek budeme znát pravděpodobně v polovině příštího roku, až budeme mít všechny potřebné dokumenty. Děkuji. No, my bychom byli rádi, kdyby projekty mohly být uzavřeny. My nechceme zpátky ty peníze, ale my chceme vidět úspěšné používání evropských peněz, protože my samozřejmě nechceme, aby to celé trvalo ještě tři roky. My jsme byli ochotni být liberálnější, co se týče nakládání s pravidly, za předpokladu, že ty projekty budou úspěšně uzavřeny. To je nespírně důležité, protože i Řecko pracu, potřebuje úspěch. A to, tyto projekty jsou úspěšné v realizaci. Takže odložíme tuto výměnu informací na červenec roku 2017 a mohu vás ujistit, že na toto téma nezapomeneme. My už jsme uspořádali workshop týkající se problémy vyvlastňování půdy. Došlo tam k něčemu teď v Řecku? Můžete nám říct něco nového, co se týče vyvlastňování půdy? No, jak jsem řekl, Informace, kterou dostáváme od řeku, je, že mají ty dvě podskupiny, které budou pracovat na základě doporučení, která byla vypracována na základě diskuzí ve workshopech. Takže oni nám zašlo informace během šesti měsíců, ale ten den, ale to vlastně není ode dneška eh, šest měsíců, to by mělo platit od října, kdy jsme měli ty workshopy, to znamená šest měsíců od toho října, to by bylo někdy do dubna, do té doby bychom měli mít ta doporučení. Ale my samozřejmě budeme eh, pracovat s tou novou službou, eh, s generálním tajemníkem, s Evropskou službou pro vnější činnost, to jsou všechno oblasti, kde by pomohl možná takový trošku centralizovaný tlak z komise. Také dáváme tu technickou pomoc, ta je potřebná, to je jasné. Ale musíme nejprve vidět eh, ta konkrétní doporučení na ty, na ta teď čekáme. My doufáme, že workshopy budou mít konkrétní dopad, který vyústí právě v tato doporučení. Děkuji mnohokrát. Eh, takže to dáme jistě na program do červen, v červenci příští roku. My sice jsme trpěliví, ale máme sklon k netrpělivosti a dalších 20 let bych to nechtěla tady opakovat každého půl roku, abych se uh, Eh, dověděla, že, už se, že se pracuje na řešení, ale řešení ještě nemáme. Děkujeme srdečně v našem společném zájmu. Vám přejeme hodně úspěchu, děkujeme za informace a budete nám moci doslat něco k těm projektům. Písemně budeme rádi, my máme rádi papír a také bychom rádi věděli, jakým způsobem tyto projekty se rozvějí dál, abychom měli zmapovanou situaci. To by bylo jistě dobré. Děkuji vám mnohokrát za vaše informace a teď se dostáváme k poslednímu bodu našeho programu ke kterému velice srdečně mezi námi vítám naší kolegyně Doris Pakovou. Doris, máme pro tebe krásné místečko zde vepředu, eh, aby se nás informovala o studii týkající se ceny Lux To se týká bodu 59 usnesení o postupu udělování absolutory Evropského parlamentu za rok 2013. Vítám tady eh, Doris Pakovou. Vlastně to, to mělo být společné zasedání s paní Kosta, předsedkyní výboru pro kulturu. Před chvilkou tady ještě byla, teď je pryč, stojí před dveřmi. Mohli byste se někdo podívat? herzlich, herzlich willkommen, wir freuen uns. Srdečně vítejte. Těší nás, že můžeme společně projednávat tento bod, protože to je téma, kterým se zaobírá výbor pro kulturu. Ale teď je otázka, komu smím dát slovo. Tak... I was speaking Italian. Sorry. Budu hovořit italsky. Děkuji paní předsedkyně i dalším kolegům z výboru KONT za to, že máme tuto příležitost podělit se s vámi o prezentaci studie, která byla zadána. Pokud jde o udělení absolutoria Evropského parlamentu z roku 2013. Tato studie byla provedena v uplynulých měsících a cílem bylo ověřit, nakolik je známa cena Lux a jak je vnímána ve členských státech. Víte, že tady s předsedkyní jsme se snažili najít eh, nějaké datum, abychom měli společnou schůzi. Bylo to velmi těžké. Jsem ráda tedy, že máme tuto příležitost. Eh, vidím zde, že jsou i ostatní kolegové z výboru KULT, vidím tam paní místo předsedkyně Triple, kterou za to děkuji. My jsme měli tuto debatu na plánu 28. listopadu výbor Kult a na tom se nic nemění. K té luxově ceně, luxe, my přikládáme velký význam této ceně, která letos oslavila desáté výročí, i tedy slavnostně, protože jsme měli takovou tu iniciativu tady v Evropském parlamentu. A jsme toho názoru, že tato cena přispívá ke strategickým cílům, ale i povinnostem Evropské unie a tohoto parlamentu a sice valorizovat kulturní rozmanitost a evropské kulturní dědictví, které je nedotknutelné. Jde především o to, aby se dostala do pohybu ta kinematografie, filmová produkce jednotlivých členských států. Víte, jak je to obtížné, že filmy, které se promítají v jednotlivých státech, eh, které se tedy dostanou přes hranice, tak dosáhnou jen 10%. Ty filmy, které jsou prezentovány v rámci Ceny lux jsou titulkovány ve všech jazycích Evropské unie a to vede k tomu, že spousta lidí i režisérů a umělců může tedy takto se pohybovat po Evropské unii a můžou se dostat k obecenstvu, které by jinak neměli. Protože takový problém má Evropa s distribucí. Další význam této ceny je určitě ten, že za dobu své existence vedla k celé řadě dalších iniciativ, například to Luxfilm Days, to je taková prezentace na Benátském festivalu. Nejdříve se to dělá tedy v květnu, tam se prezentuje deset finalistů, potom v Karlových Varech se prezentují tři finalisté, pak je tedy jejich přítomnost i na jiných festivalech. To vede tedy k tomu, že zde dochází k takovému putování. Minulé, v minulém roce navštívili dokonce 50 měst. Můžeme požádat i o další prezentaci v členských státech ze strany evropských poslanců. Cílem je nejen dostat do oběhu naše filmová díla, ale také komunikovat o citlivých tématech, která tyto filmy stvárňují. Jedná se o témata, která se vztahují k evropským hodnotám. Cílem je také stimulovat debatu a podporovat filmovou kulturu, především tedy našich národů. Víme, že úspěch této ceny v posledních letech, v posledních čtyřech letech byl takový, že někteří z těchto laureátů se dostali se svými filmy až za oceán. Byly dokonce vybrány třeba film Ida jako nejlepší cizojazyčný film dostal Oscara tedy tento film. Cílem je tedy podporovat konkurenceschopnost evropského filmového průmyslu, což se daří. Ta studie podle mě ukazuje a bude to ještě doloženo, protože za chvíli tady o tom pohovoří paní Pak, kterou známe, která byla i ve výboru pro kulturu a která je považována tak trochu za uh, kmotru této ceny a dnes zde se hraje důležitou roli, protože je koordinátorkou této ceny. Já jí děkuji. My jsme spolu sdíleli celou řadu iniciativ, například na Benátském festivalu. Tam jsme měli autorský den. A tam jsme měli 28 vyslanců mladých vyslanců ceny Lux, kteří tam vystupovali jako porota. To vše se provádí s velmi nízkým počtem pracovníků a také s velmi malým rozpočtem, který je nutno posílit. Ještě poslední věc. Jsem ráda, že tato studie se neomezila na to, že bude vycházet jen z odpovědí europoslanců, těch bylo 238, ale zkoumalo, zkoumala tato studie také kinematografii ve všech 28 státech, což je velmi důležité. Velmi dobře víte, že už dnes můžete tyto filmy shlédnout a 23. listopadu bude určitě ještě možnost eh, zúčastnit se dalšího promítání v souvislosti se jmenováním vítězů. Já ještě jednou děkuji za tento prostor, který jsem dostala a děkuji paní Pak za koordinaci celé rozpravy a děkuji za pozornost. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji nejprve za vůbec tuto myšlenku. Já bych ráda připomněla, co zatím vězelo. My jsme chtěli eh, Eh, sledovat myšlenku Vila Venderse, který řekl, chceme-li pochopit Evropu, musíme vyprávět evropské příběhy a to je nejlepší prostřednictvím filmu, ale bohužel evropský film je často v 24 eh, jazycích a proto nemůže být tak snadno šířen. Proto byla tato iniciativa, domnívám se, dobrá, zdařila se, slavíme desetileté jubileum. Výbor, když jsem ještě byla členkou tohoto parlamentu, Eh, se pokusil eh, postupovat eh, přistupovat k tomu z hlediska efektivity, ale otázkou je, co to tady znamená. Eh, ředitelství pro komunikaci zadalo studii a já vám teď představím několik výsledků z této studie. Všichni poslanci Evropského eh, parlamentu eh, obdrželi katalog otázek, na který měli odpovědět. Jak všichni víte, jste-li poslanci, i když jste eh, spolupracovníci, víte, jak často dostáváte takové dotazníky a jak často na ně taky neodpovídáte. A proto si myslím, že skutečnost, že 137 poslanců si skutečně hm, dalo tu námahu a odpovědělo na otázku, je sám o sobě významný. Eh, ti, kdo vypracovali tento dotazník, říkali, že 18% z těch 137 že to je tedy hodně, že je to více než dostačující, protože normálně Eh, eh, se eh, um, normálně se účastní takového průzkumu tak 10%. A tomu já věřím. Ti, co to šetřili, vybrali 30 lidí z těch 137 podle genderu, podle stranické příslušnosti, podle mm, příslušnosti k určité zemi a ptali se, zda k těmto již odevzdaným odpovědím by byli ochotni eh, k určitému rozhovoru, aby se na některé otázky ještě intenzivněji odpovídalo. To udělalo 17 poslanců, s těmito 17 byly provedeny tyto takzvané kvalitativní, eh, tato takzvaná kvalitativní šetření. Ta byla ještě doplněna na základě zástupců profesionálů, tedy z filmového průmyslu, kteří vědí daleko lépe, jak eh, jaký dopad to má ve členských státech, protože udělat průzkum ve členských státech, to bychom museli vydat třikrát více prostředků, abychom měli nějaký výsledek. A já si myslím, že proto jsme se zcela po právu omezili pouze na ten průzkum, který jsme dělali. A eh, kdybychom postupovali takto dále, eh, tak bychom viděli, jak eh, já si tedy osobně myslím, že film je daleko lepším poslem zpráv než nějaké papírové dokumenty. Výsledky tedy tě, tohoto šetření jsou eh, povědomí udělování ceny lux. Mezi poslanci je tedy vysoké. Kvantitativní bylo 98% odpovědělo, že to zná, že to ví a 93% eh, také vědělo, že tato cena je ve spojení s Evropským parlamentem. Potom tady se ukázalo jasné pochopení záležitosti této ceny. 75 eh, respondentů řeklo, že filmovou cenu Lux Filmová cena Lux se uděluje proto, aby eh, rozšířila povědomí o jazykové diverzitě. Eh, dále respondenti udávali, že důležité je tak šíření filmu a e, tím, že tři finalisté e, filmy mají tedy podtitulky ve všech jazycích Evropské unie, je velice důležité. My nedáváme tedy peníze těm k výhercům, ale e, zaplatíme to vytvoření titulku k filmu. My se domníváme, že je to Lux, tato cena Lux je efektivním nástrojem pro komunikování evropských hodnot. Dovolte, abych připomněla ten film Vilkam, francouzský film, který vyhrál a který tematizoval Kale ve velice důležité době. A když teď je to opět palčivé. Tenkrát o tom ještě nehovořil každý, ale ukazuje se, že prostřednictvím těchto filmů, které nejenom upozorňují na problémy, ale ukazují záležitosti ve všech zemích Evropské unie a pravděpodobně mm, eh, to také lidé eh, eh, ve všech zemích vidí, sledují. A samozřejmě všichni řekli, že tato cena posiluje evropské kino. A to je také eh, důležité. My nechceme vidět jenom americké filmy, my chceme vidět francouzské, německé, jiné evropské filmy v našich zemích. A dalším poznatkem bylo, že Eh, filmoví profesionálové se vyjádřili obdobným způsobem jako poslanci, byli eh, velice pozitivně nakloněni k této, eh, této ceně a řekli, že toto institut, tato institucionální podpora filmu tak ze strany takové instituce, jako je Evropský parlament, ještě zdůrazňuje kulturní mnohostrannost evropského kina, a slouží k šíření kvalitních a atraktivních filmů. A to je, domnívám se, velice význam eh, na výpověď ze strany profesionálu. Bylo také se zadosti učiněním konstatováno, k jakému pozitivnímu vývoji došlo za poslední léta. Víte, že od jednoho výherce, od jednoho tit- titulkovaného filmu jsme přešli ke třem vítězům celé soutěže čili třem otitulkovaným filmům, což má ještě jistě větší přínos. Dvě třetiny poslanců řekla, že rostoucí reputace této ceny je vysvětlitelná tím, že teď se dostávají do soutěže filmy, které se publiku více líbí, Eh, Mě už taky někdo řekl, nemohli byste vybrat něco, kde se bude člověk eh, víc smát. Není to úlohou poroty, mohou to samozřejmě tam přetlumočit, ale víme, že na základě těch posledních filmů, které se dostaly do soutěže, jsme vybrali deset a z těch deseti tři a poslanci, tedy vy, potom jste mohli volit. Ale poslanci také řekli, že by bylo dobré, kdyby se ještě větší úsilí vyvinuli na to, aby se více komunikovalo o této ceně. Já bych se podepsala pod všechno. Eh, ale ještě jednou bych ráda řekla, že tato cena Lux eh, nemá zaslu jenom na tom, že se ty tři filmy otitulkují ale eh, tyto filmy jsou doprovázeny pedagogicky, protože je možno je využívat ve školách. Prosím, kolegové, zvažte, jaký je to nástroj, který máme eh, v rukou. Já se domnívám, že kdyby všechny naše aktivity měly eh, takovou působnost jako cena Lux, tak by akceptance našich hodnot a ideí byla jistě lepší a větší. Eh, tady možná bych teď skončila. Samozřejmě jsem ochotná vám odpovědět na detaily, budete-li se zajímat o to šetření a budete-li mít ještě nějaké otázky. Děkuji vám za to, že jste si mě vyslechli. Děkujeme za eh, poznámky, za to, že jste se dostavila. Markus Pípe teď má slovo zpravodaj. Ano, děkuji paní předsedkyně. Vážím si eh, paní kolegyni eh, Silve Kosta a paní Dolespak mimořádně a myslím, že je vždycky dobré, velmi dobré, když se zajímáme o evropskou myšlenku, když se o ní zasazujeme. Právě v těchto měsících to platí. Myslím, že je nutné to udělat i tak, aby veřejnost začala vnímat to, že tady děláme něco pozitivního. A Myslím, že výbor ani nebyl toho názoru, že by se tady ehm, objevilo něco negativního na tom, jak vypadá Evropa, nebo že by se vyhazovaly peníze oknem. Ale výbor byl a je toho názoru, že se tak neděje um, účinným způsobem a že se to neděje vždycky tak, aby to dobře oslovilo veřejnost. A bohužel, bohužel jste touto studií předvedli parádní příklad tohoto. Myslím si, že e, se tímto dost blamujeme. Dámy a pánové, ti, kteří tady byli dotazováni, to nebyli jen nějací anonymní studenti, studentská masa, e, kde bychom byli hrdí na to, že 10, 15, 18 odezvy tady máme. Ti, kteří tady byli dotazováni, to byla porota. Poroty. A porota, která má rozhodnout a ceně Lux, eh, ty se eh, účastní, eh, ti se z těch, těch, na těchto průzkumech neúčastní z 82%. A já si myslím, že je to katastrofa. Samozřejmě, že můžeme potom říct, že o něch 18%, které se účastnilo, že ti se vyjádřili převážně pozitivně, z čehož mám radost a to přiznávám, ale já zastupuji tezi, že většina parlamentu pořád ještě neví, co vlastně tato cena lux znamená. A tím se maximálně blamujeme. Jestliže máme dostat toto téma ven, tak přece zatím musíme stát. Pak musíme nalézt metody, kdy se jinak obsadí porota vynikajícími osobnostmi, které eh, se nějak zasloužily o evropskou myšlenku a které tuto filmovou cenu dostanou ven úplně jiným způsobem, tak aby měla úplně jiný, eh, jinou váhu, než je tomu teď. A my Evropský parlament víme, že každý den dostaneme asi každý, nějak 500 mailů a ta cena Lux eh, se úplně tam zapadne. Proto je nutné eh, se postarat o jiné vnímání této filmové ceny parlamentu. Jinak se opravdu budeme blamovat. A vědcům bych rád řekl, protože ti se taky zblamovali. Ti nemůžou říct, že 18% ehm, odezva, že to je úspěch. Nemáme tady uh, podniky, které bychom se byli dotazovali na nějaký modul, který musíme posoudit, ale ptali jsme se uh, poroty, žádali jsme ji, aby vyhodnotila tuto cenu filmovou. A pak se mluví o 18% uh, eh, odezvě, která má být um, úspěchem. To nepovažuji za něco, co je v pořádku. To je něco, co mě zlobí. Um, Jinak si myslím, že Doris, Silvie, my jsme se dávno dohodli na tom, že tuto cenu chceme. Už dávno to víme, ale musíme eh, toho dosáhnout vhodnými metodami a nástroji a tady ve výboru konce neradi necháváme vodit za nos. A proto bych vás rád požádal, abyste eh, mm, v příští fázi pracovali lepšími metodami, pomocí lepších nástrojů, tak abychom více přesvědčili. Tato studie mě nepřesvědčila. Ráda bych také dala slovo dalšímu zpravodaji, eh, panu kolegovi De Děkuji, paní předsedkyně. A musím říct, že obecně e, souhlasím s tím, co říkal pan Pieper. Když se tak podívám na výzkum, na tu průzkum, ten průzkum, který byl proveden, to nejsou jen ty argumenty, které byly zmíněny, ale když se třeba podívám na seznam, na tu tabulku eh, kvantitativní šetření eh, v členové eh, Evropského parlamentu, to je důležité šetření, myslím si, a je tady pár poslanců uvedeno, tak vidím, že, a pro mě to bylo nové, pan Crucio Mateze je teď členem GUE NGL. Ne, není, je členem EFDD. A toto není chyba, která, to, je, to je chyba, která by se neměla objevit Takto. Ano. On je v GUE, to já vím, není v NFDD. FDD. A tak promiňte. Pardon. Tak, to jsem se mýlil. Ale přesto seznam je tady pár poslanců, eh, kteří byli osloveni eh, kvůli tomuto kvalitativnímu průmyslu. A je tady právě kolega uveden. Problém, který s tím mám, počívá v tom, že i když Kdybychom měli průzkum na eh, kvalitativní bázi, kdybychom měli spoustu poslanců, kteří by se k tomu vyjadřovali, tak tady musíme vědět, co tato cena, jak oslovuje veřejnost. A veřejnost to nejsou poslanci, to jsou občané v Evropě. Eh, skutečná ověření této studie by bylo toto. Řekněme, že bychom pozvali, vyzvali komisi, aby zvýšila rozpočet eh, na to, aby se otitulkovaly evropské filmy. Protože eh, si myslím, že vaši, vaši cíl je jasný, perfektní, tak, abychom dosáhli lepšího porozumění eh, pro filmy, které jsou vyráběny v jednom z, z evropských jazyků, v jednom z evropském státě. A Toto, toto by pak mělo být distribuováno po Evropě. S tímto jistě souhlasíme. Tady je to cíl, na kterém se dohodneme, ale pak bych si dovolil představit, že by tady mohl být program Evropské komise, který by umožnil, aby se toto učinilo. A jak říkal pan Píper, pak bychom měli být určitý selektivní proces, mohlo by to být víc než jenom tři, tři filmy, které by eh, vyplynuly výsledkem této selekce. Um, které by byly otolkovány. Ale pak to bude v rozpočtu, bude to vyznačeno jako výdaje a pak by to mohlo mít eh, větší dopad na občany než cena, kterou možná neznají všichni poslanci, mm, ale když vyjdete eh, na ulici, mm, tak když se zeptá, zeptáte se, jestli slyšeli lidé o této ceně, tak dost pochybuji, jestli najdete někoho, kdo o tom vůbec slyšel. A eh, filmaři Eh, to, že se jim líbí tato myšlenka, tak eh, kdybych byl filmař, tak bych asi um, nikdy něco proti něčemu takovému nebyl, protože to může na pomoci, ale naše pomoc by mohla být ještě efektivnější. A proto tato, tento program uh, komise než cena uh, v parlamentu. To je pořád otázka, která se tady vznáší. Děkuji. aber ich... Hned vám dám slovo. Já bych nechtěla, aby tady vznikl dojem, že Eh, někdo chce někomu něco rozbít. Já jsem moc ráda, že ta cena tady je. Dlouho se o tom diskutuje i na výboru pro kulturu. Já si myslím, že se rozhodně nejedná teď o to, aby výbor pro kontrolu rozpočtu ničil tuto myšlenku výboru pro kulturu. Otázkou je jenom, zda bychom to mohli udělat ještě jinak a efektivněji. Eh, paní Trypl, prosím, děkuji mnohokrát. Já bych ještě jednou ráda začala s tou obecnou myšlenkou pro tuto cenu. Doris pak už se o tom zmínila. Eh, filmový tvůrce Wim Wenders před eh, mnoha lety tady jednoznačně řekl, že se musíme společně zvážit, jak chceme dosáhnout lidi a jak si můžeme vyprávět evropské příběhy, odkud pocházíme, kde jsme, kam chceme a jak je možné to šířit. A Doris pak právem poukázala na to, že prostřednictvím filmu to lze dělat daleko lépe, protože se lidé zasáhnou dostihnou i emocionálně, než jenom na základě nějakých papírů. Já jsem vždycky ochotná přemýšlet o otázkách efektivity, ale ráda bych se zeptala, zda se domníváte, že je to skutečně tak neefektivní, jak teď říkáte. Tato filmová cena se vyvíjela eh, řadu let a poslanci, kteří se toho účastnili, tohoto průzkumu, já bych to zase tak nepodceňovala, tuto cenu. Když takřka 20% ze všech poslanců se účastní eh, této eh, dotazníkové akce, vždyť každý poslanec je také velvyslancem těchto záležitostí doma ve svých respektivních volebních obvodech, hovoří o tom doma, hovoří o tom se sdělovacími prostředky, e, filmy byly také ukazovány na filmových festivalech. To znamená, že já si myslím, že ta e, hodnota a povědomí o, tomto, mm, e, o této filmové ceně se také neustále mm, znásobovala. A samozřejmě, že bychom si přáli, aby se toho účastnilo ještě daleko více lidí mm, tohoto průzkumu, ale přece jenom musíme si uvědomit, že během let i e, podávání zpráv v tisku a ve sdělovacích prostředcích o této ceně se daleko zlepšilo. Na filmových vysokých školách se o tom hovoří a získá a dosáhlo se daleko širší publikum a nebylo by asi správné očekávat, že když parlament začne s takovou cenou, že to okamžitě bude mít 100% úspěšnost. Ale to, co vidíme, je, že během let se to stále zlepšuje a nikoli zhoršuje. Je to tedy Eh, pokrok, ke kterému tady dochází, a to bych nepodceňovala. Samozřejmě můžeme popřemýšlet o tom, co lze do budoucna dělat ještě lépe, ale já bych rozhodně odrazovala od toho, abychom eh, tuto cenu nějakým způsobem spochybňovali právě, protože je to cena Evropského parlamentu. Ne, já se naopak myslím, když nějaký mm, parlament se přihlásí k tomu, že chce udělovat ceny za film a že tady nehovoříme jenom o tvrdých skutečnostech a faktech, nýbrž jsme hrdi na naše kulturní výtvory a komunikujeme to také naší veřejnosti. Já jsem pochopila, že vy to nechcete celé rozbít, ale já bych přesto ještě podtrhla tu základní myšlenku a úspěch, který to mělo. To bych tedy tady ráda ještě jednou potrhla, že tady už došlo k pozitivnímu efektu. Děkuji vám paní kolegyně Pak. Takže, milý pane Pípere, ty jsi řekl, že se ptali poroty. Ano, vždyť ve eh, vašem eh, v pověření stojí, že se máme ptát poslanců, proto jsme se jich ptali, jinak nic. Proto jsme se museli ptát poroty. Je, je, to, je, já se domnívám, že to bylo správné. Co jsme nemohli udělat je, jak už jsem řekla, Eh, průzkum veřejného mínění eh, v všech zemích. To by prostě překročilo eh, rámec rozpočtu. My bychom museli vydat jenom trojnásobek toho, abychom se dověděli to, co teď víme, že to neví každý. No tak to je jasné. Vy si myslíte, že když na ulici se někoho zeptáte, znáte předsedu Evropského parlamentu a on vám řekne ne. A znáte předsedu rady ne. Znáte pana Pípra? No, taky ho nikdo nezná. Možná, že ani v jeho volebním obvodě. Eh, já si myslím, že bychom tady měli příliš velká očekávání. Když se zeptáte lidi venku, co to je cena Sacharovova, já ji považuji za fantastickou, ale málo lidí vám bude schopno říct, co to je. Ale přesto tu cenu děláme, protože je důležitá, protože pro ty, kteří se tím zaobírají, je skutečně poselstvím a signálem, že máme zájem na svobodě projevu a že máme zájem o filmy. Ne proto, eh, že nás, že tady kumulují nějaký zisk. Ne, ale podívej, protože chceme vědět, eh, jaké filmy se vyrábějí v Estonsku, jaké filmy se vyrábí ve Slovinsku. Před několika lety jsme měli eh, vynikající slovinský film 29-letého mladého režiséra. Dosáhneme tolika lidí už teď a když teď řeknete, my to nechceme rozbět, no to tedy doufám, z toho vycházím. Ale vždyť přece nerozbíte nic mého nebo našeho, když už to nebudete chtít. Vy byste si sami odebrali komunikační prostředek. Vždyť tato cena byla myšlena pro každého z vás, ne každý má čas a chuť jít do kina, ale eh, podívejme se, Berlín, Měchov, Eseno, když se tam ukazuje takový film, a přijdou tam lidé, tam nepřijdou lidé, protože jsme je pozvali my, proto abychom hovořili o politiku, eh, eh, abychom hovořili o politici, ale můžeš hovořit s lidmi o obsahu tohoto filmu, který je vysoce politický a to je možnost, kterou máme jako poslanci možná také ně, něčemu společně pomoci. Eh, já si myslím, že existují tolik možností tento nástroj využít, ale je třeba chtít. Říkám ještě jednou, ne každý to dělá ale každý z nás, no dobře, já už sem nepatřím jako poslankyně, ale přesto mm, eh, vám mohu říci, kdybychom tady vytvořili jenom nějaké letáčky, kče, co všechno děláme výborného, no tak to lidi vyhodí do koše, ale do kina jdou, ne, že by tam šly sta tisíce, ale tisíce v celé Evropě, ano a máme filmový týden a v 28 zemích se ukazují tyto tři filmy v 50 kinech a tam se setkáváme s lidmi, s lidmi, kteří se mají zajímat o Evropu, kteří by se měli také začít zajímat o naše parlamentní práci. Já to ne, nedělám skutečně jenom proto z nějakého špásu, já to dělám, protože jsem o tom pevně přesvědčena a věřím v to. A Eh, já se skutečně domnívám, že to je záležitost, která je vhodná pro naši dobu. Audiovizualita patří a kino patří do této doby. Já už o tom nechci více hovořit, ale eh, já vím, že to nechcete rozbít, ale ani to nespochybňujte. Eh, já dávám vám zapravdu, že musíme udělat ještě více v komunikaci, to je jasné. Ale mělo by to zůstat naší cenou. To je něco, co vyznamenává parlament. Já eh, jsem, jezdím na mnoha festivalu a vidím, jak se lidi radují z toho, že tady jsou politici, kteří se zajímají o kulturu, o filmy a mohu vám říci, že skutečně uděláme jedně dobře, když budeme pokračovat v této práci. A teď už skončím, jinak mě upomenete, paní předsedkyně, že? Děkuji. Děkuji také za toto ohnivé pledoje. Já jsem chtěla dát ještě slovo těm, kteří studii dělali, protože tady zazněla kritika, protože nemá smysl, když bychom tady teď navzájem se pořád obohacovali ohnivými pledoje. Mohu vám dát slovo k otázce metodologie? Yes, Um, donc deux éléments. Ano, takže dvě věci k té metodici. Absolutorium mělo dva hlavní cíly. Jednak tedy zjišťovat povědomí o ceně, tedy awareness, a za druhé, jak je známá a jak je vnímána v členských státech. Proto jsme tedy měli dvojí metodiku. První měla za cíl zjistit tedy povědomí o této ceně v členských státech. A proto jsme prováděli tedy kvantitativní průzkum u všech europoslanců a druhý cíl bylo tedy měřit image a vnímání této ceny. A to jsme dělali částečně na základě tohoto kvantitativního průzkumu, ale především cestou kvalitativního průzkumu. Tam se tedy zodpovídalo více otázek, abychom si udělali představu o tom, jak občané vnímají tuto cenu v členských státech, jak by bylo možno také zvýšit povědomí u občanů a tak dále. Abychom tedy splnili tyto dva cíle, tak jsme postupovali tímto dvojím přístupem. A pak ještě těm 18% eh, respondentů, kteří reagovali, tak absolutní odpověď, nebo tedy absolutní podíl může vypadat jako malý. 18% eh, pouze odpovědělo 18% účast. Eh, ale musíme si uvědomit, co jsme to měli za cílovou skupinu a tam je opravdu si musíme uvědomit, že lidé měli, nebo tady mají spoustu práce, takže si myslíme, že jedna pětina to je velmi pozitivní. Eh, Děkuji, pan kolega Winter. Já budu hovořit v polštině. Chtěl bych dodat, že... Chtěl bych jen dodat, že to, co jsem tady slyšel od předsedkyně výboru pro kulturu paní Kosty nebo paní Pak a paní Triple, to všechno můžu podepsat. Jednu věc, kterou chci zdůraznit, o které zde hovořila Doris, cena Lux to je signál, signál ze strany Evropského parlamentu, ale také je to jeden z nástrojů, kde mluvíme také o hospodářském odvětví. Pokud jde o filmy, tak tam hovoříme především o zvýšení evropského obecenstva. Tam nám jde o vzdělávání, mediální vzdělávání, filmové vzdělávání. Takže podle mě jde o to, že zde musíme ukázat, jakým způsobem mladí lidé, především mladí lidé, lépe vnímají tuto záležitost. Mediální vzdělávání, to je skvělý způsob, jak mladé lidi iniciovat do filmového světa, a touto iniciativou, jako je cena Lux, zvyšujeme konkurenceschopnost evropského filmu, evropské kinematografie. Například eh, v porovnání s americkým filmem, tady ukazujeme ty jiné hodnoty, o kterých zde také hovoříme, o evropských hodnotách. Eh, Takže je to důležitá součást nejen podpory kultury, nejen signálu Evropského parlamentu, ale také je to důležitý prvek na podporu filmu jako hospodářského odvětví a to je velmi důležité. My tam hledáme i nové prvky, abychom podpořili šíření těchto filmů, ale ta filmová nebo mediální výchova je skvělá k tomu, abychom i v budoucnu mohli sledovat v našich kinech nejen filmy americké, ale i filmy evropské. Děkuji. Já, film. Děkuji. Zjevně se jedná otázku um, víry, eh, tak um, eh, je tady rozhodnutí těžké. Chápu obě strany. A myslím si, že bychom to teď nechali vstřebat um, a určitě ještě povedeme další diskuzi o tomto tématu. Chtěla bych srdečně poděkovat za to, že jste se dostavili a myslím si, že teď jsme učinili dost důležitý krok, a sice, že jsme spolu mluvili a že jsme se jenom neminuli v této konverzaci. To je, myslím si, velmi hezké. A lépe teď chápeme, proč, jak, a teď eh, to přenecháme moudrosti dalšího zpravodaje. Uvidíme, co s těmi věcmi udělá, ale viděli jsme také, že vždycky tady byly pozměňovací návrhy, které podpořila většina ve výboru a proto teď nemohu zaručit, eh, že všichni přejdeme do eh, tábora věřících, ale myslím si, že mohu přistýbit, že vzájemně spolu budeme chtít zacházet férovým způsobem a to už něco znamená. Děkuji srdečně za to, že jste přišli, paní kolegyně Kosta. Ještě na závěr. Velmi stručně děkuji za velmi upřímný duch této debaty. Doufám, že společně, jak říkala paní předsedkyně, budeme sdílet eh, takovou novou komunikaci o ceně lux. Je správné to, co říkáte, my si to také myslíme. Máme tu cenu lux tak rádi, protože vidíme, jaký má dopad. Když cestujeme po Evropě, vidíme velkou pozitivní reakci. Já jsem byla v Římě na Metfilm festivalu a tam byly uváděny filmy scény Lux společně se s filmy z Jižní Evropy a ze středomorské oblasti. Bylo tam velmi zajímavé publikum, které velmi pozitivně hodnotilo tuto novou perspektivu a byli překvapeni všichni tím, že parlament má chuť přímo o tom hovořit s občany. Já si myslím, že to je velmi důležitý moment, abychom vrátili legitimitu parlamentu, který uh, zastupuje občany, reprezentuje je v tak obtížném okamžiku, v okamžiku krize evropské identity a když to nepochopíme my jako evropští poslanci, tak je těžké, aby to pochopili ostatní. My musíme využít eh, tento jazyk, tento symbolický jazyk, eh, také jazyk eh, kreativní kapacity k tomu, abychom posílili vzájemné porozumění a aby se jednotlivé kinematografické kultury lépe poznaly mezi sebou a abychom také zvýšili konkurenceschopnost evropské kinematografie. Takže jsou zde dva důležité důvody, jak říkali i předřečníci. Tato cena každý rok se rozvíjí, my k tomu každý rok něco dodáváme. Ale já chci být upřímná, reagovat i na vaše kritiky. Já sama velmi dobře chápu limity. Na příštím zasedání výboru pro kulturu společně chceme posílit spolupráci, abychom prostřednictvím národních center kreativní Evropy lépe šířili informace. Budu pracovat i na komunikaci s dalšími kolegy, poslanci. Máme zde spoustu nových kolegů, kteří se s touto cenou možná seznámili teprve nedávno, takže musíme posílit komunikaci. Já jsem určitě otevřena všem návrhům aby se tedy zvýšila účast, ale právě proto, že vycházíme ze stejného přesvědčení. Problémem není říci ne, problémem je, nebo jde o to říci ano a jak a jak toho dosáhnout. My jsme si vědomi, že musíme pracovat ještě více, než pracujeme teď. A největším uspokojením pro nás je, když někteří režiséři, kteří zvítězili, mě řekli, že to pro ně bylo opravdu velký zážitek, největší zážitek profesní kariéry, když dostali tuto cenu ve Štrasburku. A v institucionálním světě to jsou věci, které určitě se ještě více podpoří a my musíme mít důvěru v to, že to přinese ovoce do budoucna. Děkuji za to, že jste mezi nás přišli, tím se stali k závěru našeho zasedání. Zítra v 9 ráno pokračujeme, budeme volit místo předsedu a Eh, pan komisaře Mimicu a eh, Hána tady máme v rámci udělení absolutoria. Eh, ukončuji schůzi a přeji vám hezký večer.